What was this? Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Vážené kolegyně a vážení kolegové, rád bych zahájil naši schůzi. Tak vážení kolegové, jak všichni vidíte, náš předseda tu dnes není bohužel je nemocný, takže já budu předsedat první polovině této schůze a v pět hodin eh, mě vystřídá eh, kolega Ferber. Jsem velice rád, že tu s námi máme eh, místo předsedu komise pana Katajnena, který s námi povede diskuzi, ale nejprve bych vás chtěl požádat o schválení program pořadu jednání, což je bod 1 všichni souhlasí. V tom případě se přesouváme k bodu 2. Souhlasí všichni se zápisem ze schůze z 12. ledna, tedy schůze výboru Ekon. Nikdo nic nenamítá. V tom případě k bodu 3 sdělení předsedy vás chci chci informovat o jedné věci, jde o zprávu o EIP a hlasování o této zprávě bylo e, odloženo a sekretariát oznámí e, co nejdříve nové datum hlasování. Žádné další sdělení předsedy nejsou, takže ještě jednou srdečně vítám pana e, místopředsedu Katajnena, komisaře pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost. Jsem velice rád, že jste přijal pozvání eh, do výboru Ekon na eh, první výměnu názoru o legislativním návrhu eh, pro Evropský fond strategických investic. Tento návrh byl komisí schválen 13. Eh, ledna a měl by být spuštěn do léta 2015, což je poměrně nabitý harmonogram pro spoluzákonodárce. Víme, že Rada už začala s prací. Eh, Parlament eh, brzy učiní formální rozhodnutí o organizaci své práce. E, existuje konsenzus ve výboru, e, respektive o tom, že příslušnými výbory budou podle článku 55 Ekon a Budge. Ekon to takto prosazoval a myslím si, že je nejlepší možností e, takto sloučit odborné znalosti z oblasti makroekonomiky a rozpočtu. Další výbory budou podávat stanoviska, zejména pokud jde o eh, alokace eh, finančních prostředků. Iniciativa Investiční plán pro Evropu je jedna z hlavních politických priorit Evropské unie. Eh, Evropská investiční banka bude hrát ústřední roli a bude vybírat a financovat investiční projekty. Veřejná záruka těchto financí vytvoří pákový efekt a proto bude zásadní pro financování životaschopných projektů. Rozhodování o řízení EFSI a o demokratické kontrole jsou v tomto ohledu zásadními aspekty. Abych to shrnul, investiční plán je patrně prvním důležitým a konkrétním eh, makroekonomickým nástrojem, který bude eh, zahájen na evropské úrovni od začátku hospodářské a finanční krize a má za cíl podpořit Eh, vytváření nových pracovních míst. A my si velice rádi vyslechneme od vás, eh, vyslechneme si rádi podrobnosti a já vám hned dám slovo, protože všichni víme, že musíte odejít v pět hodin, takže nyní máme možnost eh, ptát se vás, ale nejprve prosím váš úvodní příspěvek. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za tuto příležitost vysvětlit některé detaily a základní koncepce eh, investičního plánu. Eh, já jsem vám chtěl ukázat eh, nějaké slajdy, ale vzhledem k tomu, že tady není možné ukazovat obrázky, tak vám je rozešlu e-mailem a také eh, vám budou rozdány v tiskové podobě. Jsou to takové informační slajdy, které stojí za to vidět. Nejprve bych chtěl říct, že e, jednou z důvodů, proč nenastává dostatečný růst, je v tom, že, e, se, že chybí investice. A to z několika důvodů. Chybí poptávka, což nepodporuje soukromý sektor v tom, aby expandoval, ale zároveň také e, chybí nabídka. Mnoho z členských států není dostatečně konkurenceschopných na to, aby vytvořili příznivější podpor, prostředí pro soukromé investice. Kromě toho mnoho členských států klade prioritu na e, veřejné investice jakožto zdroj rozpočtové konzolidace. Tam, kde dochází ke škrtům, mnoho e, vlád se rozhodlo škrtat v oblasti investic a ne v jiných rozpočtových oblastech. V ideálním světě e, míra ročních investic by byla zhruba 300 zhruba o 300 miliard euro vyšší, než nyní je. V roce 2007 to byl nejvyšší, nejvyšší rok, kdy eh, bylo proinvestováno asi o 500 miliard euro více než letos, ale těchto úrovní nemusíme dosáhnout protože eh, ta kulminace byla vysvětlena nebo dá se vysvětlit tím, že tehdy vlastně eh, byla těsně před prasknutím ta nemovitostní bublina. Nyní tedy eh, investiční plán není žádné jednorázové opatření, jednorázový stimul. Eh, naopak eh, je to strukturovaná sada opatření, která má za cíl změnit Evropu navždy a posunout ji pozitivním směrem. Má tři eh, hlavní eh, pilíře, já tomu říkám takový eh, Evropský investiční trojuhelník. Prvním vrcholem je ten nový fond, eh, Evropský fond pro strategické investice. Za druhé je to přísun projektů s rozšířenou technickou asistencí a ten třetí prvek, který pro mě osobně je nejdůležitější, to je prohloubení jednotného trhu v různých oblastech. Já projdu všechny tyto tři prvky postupně a detailně detailněji. Takže ten první pilíř EFSI. Tento nový fond spadá pod Evropskou investiční banku a můžete si to představit v podstatě jako e, Evropskou investiční banku, ale rozdíl je v tom, že ten nový fond bude investovat do rizikovějších projektů. EIB nemůže příliš riskovat, protože musí také si bránit svůj rating 3A a my chceme založit nový fond, který může rizik, riskovat více. Druhou vlastností toho fondu bude, že bude požádat, že bude podporovat udělovat půjčky, tedy nebude poskytovat nebo distribuovat granty. A třetím eh, rysem je, že vždycky bude podporovat také soukromé investice. Nebude to tedy investice stoprocentně veřejná, je to pobídka pro soukromé investice a také pro eh, partnerství soukromého a veřejného sektoru. Ty projekty samozřejmě mohou být částečně financovány ze strukturních fondů, je-li to potřeba. A hlavní zásada je, že by tento fond měl být e, doplňkem k běžným tržním půjčkám a běžným půjčkám z EIB, protože my nechceme nahrazovat soukromé peníze, peníze penězmi daňových poplatníků. Takže celá ta idea je, že tento nový fond má mobilizovat více peněz ze soukromého sektoru na investice kde tedy bude tento fond eh, poskytovat půjčky? Za prvé malým a středním podnikům. V mnoha zemích malé a střední podniky si nemohou půjčovat v soukromém sektoru, eh, protože eh, jsou, tedy, jsou závislé na bankách. A banky ze zjevných důvodů, aspoň někde v Evropě, nemohou půjčovat tolik, jak by malé a střední podniky potřebovaly. A právě proto v mnoha zemích ekonomicky životaschopné projekty nenacházejí zdroje financování a e, malé a střední podniky proto nemohou vytvářet pracovní místa. Peníze z EFSI tedy půjdou přímo podnikům anebo přes nějakého prostředníka, nějakou zprostředkující instituci, jako jsou e, Národní inovační fondy nebo Národní e, investiční banky, které budou si půjčovat od EFSI a budou finance předávat dále do sektoru malých a středních podniků. Druhou kategorií příjemců budou projekty v oblasti infrastruktury. Zase tyto projekty by měly být projekty rizikové. Abych uvedl příklad projektů, které považujeme za vysoce rizikové a které nemůžou být financovány, úplně financovány ze soukromého sektoru. To jsou pilotní projekty nových technologií, například solární energie, nové technologie v oblasti solární eh, energie nebo e, projekty inteligentních měst a podobně. V podstatě tedy projekty, které se zdají být ekonomicky životaschopné a rozumné, ale nikdo nemůže zaručit návratnost, a to velice rychlou a vysokou, tak tady u těchto projektů je potřeba, aby někdo sdílel riziko se soukromým investorem. A tento e, nový fond e, tedy poskytuje prostřednictvím Evropské investiční banky, ale ten nový, e, ten nový fond utrpí ty ztráty v případě, že ztráty nastanou. Bude je sdílet se soukromým sektorem. A proto očekáváme, že soukromý sektor se odváží investovat do rizikových sektorů, e, protože EFSI bude tím prvním, kdo zaznamená ztráty. Pokud je o financování malých a středních podniků, Evropská investiční banka říká, že může začít půjčovat do sektoru malých a středních podniků ještě předtím, než nový fond bude spuštěn. Takže eh, Evropská investiční banka nabízí takový joint venture s komisí. Jakmile budou všechny technické detaily hotové, tak si řekneme, budem, už, už víme, jak nový fond bude eh, fungovat a můžeme začít půjčovat malým a středním podnikům více než dosud. Já tedy očekávám, že malé a střední podniky budou mít lepší přístup k půjčkám už za několik týdnů. Takže taková je eh, současná situace, nebo taková bude situace, až tento fond zahájí svou činnost. Tohle jsem tedy chtěl říct ke FSI. Možná ještě stojí za zmínku, že Kromě nového fondu bude dál fungovat i původní Evropská investiční banka, tak jak fungovala do posud. Bude eh, půjčovat zhruba 60 až 70 eh, miliard euro ročně na takové ty normální investiční projekty. Druhým pilířem je eh, transparentní podávání životaschopných projektů společně s rozšířenou technickou pomocí. To možná zní poměrně prostoduše, ono to je prosté. To se nám dostalo na stůl, když Eh, soukromí investoři, například penzijní fondy a další, eh, řekli, že jejich každodenním úkolem je investovat do eh, evropských projektů infrastruktury, ale je velice těžké najít udržitelné projekty. A zeptali se nás, proč nezaložíte nějaký, nějaký transparentní způsob podávání projektů, kde by byly rozumné a životaschopné projekty tak, aby oni si mohli vybírat a my se do toho chceme pustit, protože to vyhovuje našemu investičnímu portfoliu. Oni totiž nejsou ti, kteří strukturují projekty. Oni jsou ti, kdo je financují. A jakmile ten projekt někdo podporuje, ať už z veřejné nebo soukromé sféry, tak můžou získat technickou pomoc z nové z nového Evropského centra technické pomoci, což je další nový orgán, kde chceme schromažďovat expertní znalosti, které už máme z EIB a z komise. A tito lidé pomáhají podavatelům projektu ty projekty strukturovat tak, aby mohli aby mohly být dány k dispozici soukromému sektoru, aby si soukromý sektor mohl říct, tady ta elektrická převodní síť vypadá velice zajímavě, to je investice, která se hodí do našeho portfolia. Takže tímto způsobem můžeme pomoci soukromému sektoru investovat do evropské infrastruktury. Třetím pilířem je jednotný trh. Jak už jsem říkal, eh, já si myslím, že tady nastane ta největší změna která nás posune k pracovním místům a ekonomickému růstu, ne v krátkodobém horizontu, ale ve střednědobém a dlouhodobém. Všechny ty tři pilíře jsou oblasti, kde musíme spolupracovat eh, velice úzce eh, mezi komisí a Evropským parlamentem. Ale chtěl bych eh, zdůraznit důležitost prohloubení vnitřního trhu v oblasti digitální, v oblasti energetiky a v oblasti kapitálu protože to jsou oblasti, kde evropská integrace přinese přidanou hodnotu. A já opravdu doufám, že komise ve spolupráci s Evropským parlamentem bude zdůrazňovat ve svých členských státech důležitost tohoto sektoru. Protože tady nemáme politické rozdíly nebo nějaké dělící čáry mezi severem a jihem, nebo mezi východem a západem. To je problém společný všem. A ještě jednou bych chtěl zdůraznit, jak je důležité, aby naše dvě instituce spolupracovaly na této problematice. Musíme přesvědčit členské státy, musíme je natchnout pro prohlubování e, vnitřního trhu. Já jsem se dnes setkal s Androsem Ancipem, který má na starosti digitální agendu a ten říkal, že když jede do Paříže a koupí si tam kravatu, tak se ho nikdo neptá, kde byla vydaná jeho kreditní karta když si chce koupit něco digitálního, například e, předplatné televizních kanálů, tak se ho okamžitě ptají, kde byla vydána vaše kreditní karta a mimochodem e, tuto službu nemůžete využívat v Belgii nebo jinde. Takže to je zajímavé, že digitální trh v podstatě neexistuje. Uh, Takže to byly ty tři eh, pilíře, které jsem chtěl zdůraznit. A chtěl jsem zdůraznit, jak jsou důležité. A teď několik slov k, ke zprávě EFSI. Jsou tam eh, dva eh, orgány, řídící výbor, kde budou zastoupeny zainteresované strany. V současnosti je to pouze EIB a komise, ale je zcela jasné, že členské státy nebo jejich investiční banky se, se, se k tomu přidají. A v takovém případě, pokud k tomu dojde, tak tam budou moci získat přístup. Tento výbor nastavuje úroveň rizika, nastavuje cíle rizika a zároveň vydává investiční pokyny, tedy jakým směrem mají ty investice téci. Dalším orgánem bude investiční výbor, který bude oddělený od řídícího výboru bude mezi nimi taková železná opona a e, investiční výbor je ten, který vybírá projekty a který analyzuje projekty z hlediska životaschopnosti a rozhoduje o tom, e, které mohou získat finance. V tomto druhém orgánu bude výkonný ředitel a šest členů, Eh, který, kteří budou vybráni prostřednictvím otevřeného výběrového řízení. Tady bych se možná zastavil a jsem připraven odpovídat na vaše otázky. Děkuji vám. Děkuji, pane místo předsedo. A teď máme 19 minut na otázky odpovědi a náš sekretariát již zorganizoval tu prezentaci, bohužel, která E, nemohla tady být prezentována. A mm, e, mm, takže e, dostanete ji elektronicky a také ji dostanete i v tištěné podobě. A nyní máme tedy otázku odpovědi a vidíme. A první je za EPP kolega místo předseda Pavlo Záda. Pane předsedo, děkuji. Děkuji za vysvětlení. Já bych rád, kdybyste nám mohl něco říci, kdybyste, já mám otázku, jaké jsou dopady na reálnou ekonomiku, které odhadujete, že tento investiční plán a ten Evropský fond pro investice bude mít, eh, tedy zkrátka asi anglicky, jaký efekt, jaký dopad to bude mít na HDP a na počet nových pracovních míst. Děkuji, pane místo předsedo. Thank um, Děkuji. My jsme spočítali, že prostřednictvím těchto investic, je 300 miliard, že to bude znamenat 1,3 milionu pracovních míst, které vytvoříme. My jsme nespočítali zatím dopad eh, na eh, různé tedy produkty, různé tedy ty infrastrukturní projekty a pod, na HDP, ale 300 miliard navíc, pokud to skutečně budou investice navíc k těm normálně běžným investicím, tak to bude podle nás 1,3 milionů pracovních míst a takže, takže to je tedy metoda, kterou používáme. 1,3 milionů pracovních míst, to je tedy docela významné, když asi možná to nestačí. Samozřejmě musíme působit na různých frontách a takže e, samozřejmě my dáváme takže skutečně to, když budeme dávat přednost investicím, tak to bude znamenat velký dopad. Já bych také chtěl vědět, chtěl bych také vědět, jak plánuje komise, že bude schopna garantovat, že volba těch projektů bude tak, jak má být a že tudíž soukromí investoři také vstoupí do toho v té formě, která se plánuje tedy do těch eh, do té částky, že také vstoupí. To je klíčové pro úspěch toho plánu. Takže jak garantujete, že skutečně eh, to rozhodování o projektech a jejich výběr bude prováděn řádně? No, to je skutečně velké téma. Děkuji, že jste ho nastolil. Za prvé, musíme se vyhnout situaci, že v podstatě veřejné prostředky by nahradily ty soukromé. To by bylo mrhání zdroj. Za druhé, a ty projekty se mají vybírat podle ostatních politických principů, které máme. Například, když chceme vytvářet digitální jednotný trh, tak potřebujeme lepší sítě v některých částech třeba. A v jiných zemích třeba jsou určité oblasti, Eh, kam soukromí investoři nejdou, protože to je příliš rizikové. Takže z toho fondu částečně budeme moci hradit některé ty sítě a spolu se soukromým sektorem tam vstupovat, aby to mělo přidanou hodnotu. Také asi určitě pár kolegů již o tom slyšelo já jsem navštívil Portugalsko, takže jsem skutečně měl velký zájem o ten rizikový fond. A viděl jsem, že to jsou ekonomicky životaschopné projekty, které e, jsou dobré, ale kvůli vysokému riziku do toho soukromí investoři nechtěli jít. Takže tady je třeba mít určitý katalyzátor sdílení rizik. Podle dané země, podle dané oblasti, podle dané podnikatelské oblasti pro případy, že eh, tam soukromé finance nebudou možné. A ještě nakonec musíme zajistit, aby ten výběr projektů byl nezávislý v tom smyslu, že nebudou do toho vstupovat politické vlivy, protože to je to, co nám vytýkali soukromí investoři. Pokud je zde, pokud zde budou nějaké tedy zvěstě eh, o tom, že určité projekty se vybírají politicky, ne podle zásluh, no tak soukromí investoři nebudou moci spolehnout eh, se na eh, řízení toho fondu a nebudou ochotni na sebe vzít riziko. A samozřejmě soukromé peníze, soukromí investoři potřebují návratnost. Další na seznamu se socialistů kolega Udo Bulman. Katajn. Pane místo předsedo Katajnen, my na tomto výboru se napříč všemi frakcemi shodneme na tom, že jsme velmi rádi, a byl to vlastně výstup z první schůzky stínových zpravodajů, že tady jsme na stejné výši s výborem pro rozpočet v rámci naší legislativní činnosti. Jsme velice rádi za vaše informace. Těšíme se na iniciativu komise, ale je to spojeno s několika otázkami a pokud nebudou zodpovězeny, tak budeme mít strach, že ten projekt nedopadne. První bod. V těch eh, oblastech, kam se má investovat, jak se to popsal energetická efektivika, širokopásmové připojení, doprava a tak dále. Eh, dle studie komise zde je vždy nutnost jakéhosi kick-offu, než můžeme jít na trh, než vzniknou projekty, které eh, budou rentabilní. Ty projekty, které již takové jsou, mají velmi často vysokou míru spolufinancování. Takže je to taková skutečně velice eh, senzitivní záležitost. Tam, kde chceme tedy dobře zainvestovat, musíme masivně zmobilizovat prostředky. Já jsem prosil, jak to uděláme, já jsem prosil komisi, aby nám eh, dala nějaký příklad toho, jak by měl vypadat program pro energetickou efektivnost podle Junckerova plánu. Dosud odpověď, ale nemáme. Potřebujeme tedy dialog, jinak nemůžeme počítat s tím, že ta technologie bude fungovat a život není ideologický, život je praktický. Proto vás prosím, veďte tento dialog, dávejte nám praktické příklady toho, jak to může fungovat a co bychom například měli změnit pro to, aby to fungovalo. A druhá věc, governance, ta zpráva. Kdo tedy bude rozhodovat nakonec? Kdo bude mít poslední slovo? Investiční výbor s experty anebo Evropská investiční banka? Kdo je tedy ten zásadně rozhodující v tomto procesu? A kdo bude odpovědný parlamentu? Neboť já se tady eh, jaksi dopustím takové prognózy, a říkám, že cash in bude eh, pocházet zejména z rozpočtu Evropské unie. A pokud chápu dobře naše odborníky na rozpočet, eh, naše kolegy, tak eh, to patří naš, k naší odpovědnosti, kterou máme vůči občanovi, abychom nejenom dávali prostředky, ale také rozhodovali o tom, jak budou použity. A o tom budeme muset ještě mno, eh, jak si mnohokrát společně hovořit i v rámci procesu spolurozhodování. Děkuji. Děkuji. Ano, děkuji za vaše náměty. To znamená věnovat více pozornosti energetické politice a prioritám těmto. Investiční politika se opírá určité principy a v podstatě budou, které vychází z politických hlavních směrů, takzvaných guidelines. Jak jsem řekl, půjčování peněz nebo finanční podpora těch projektů eh, bude, musí jít ruku v ruce s dalšími politickými cíly, které máme, jako například eh, změna klimatu a eh, jednotný trh a tak dále. Výběr. Řídící výbor je orgán, eh, jeho členové budou všichni zástupci všech dotčených subjektů a budou vybírat tedy projekty podle politických kritérií. A, a výběr projektů a konečné finální rozhodnutí, to bude e, e, provádět e, investiční výbor, který je politicky nezávislým orgánem a v zásadě právně nebo pokud jde o ten právní orgán, který má podpisové právo podepisovat ty projekty, je tedy eh, vedení Evropské investiční banky. Ale nikdy se to nebude opírat o nějaké politické vyhodnocování. Je třeba chopit, že ten nový fond bude fungovat podobně jako funguje e- e- Evropská investiční banka. To znamená žádný politický výběr projektu, ne, tam je to vedení banky, které vybírá e, a stejně tak to bude u toho nového fondu investičního. Děkuji, pane místo předsedu, za EKR. Má slovo další kolega Samputero. Děkuji, děkuji, pane komisaři Katajnene. Jeden z zásadních programů v době represe, jeden z, pardon, velkých problémů je právě snížení eh, investic a tím jsme přišli o konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku. A my zde máme Evropský investiční balíček a doufáme, že především podpoří soukromé investory, aby investovali. Já nevím, stále je zde asi někdo, kdo by si myslel, že eh, tento investiční balíček by byl špatná iniciativa. To ne. Ale je zde celá řada otevřených otázek. Jak to konkrétně se bude řešit? A otázky odpovědi potom eh, eh, budou předpokladem pro to, zdali stojí za to, to iniciativu podpořit nebo ne nebudu opakovat, to jsme již slyšeli, ale jenom bych řekl, než se investuje, tak je potřebný kapitál. Takže klíčová otázka zní, můžeme nějakým způsobem dát impuls soukromému kapitálu a jak? Soukromý kapitál začne test, pokud to riziko bude sdílené, ale to znamená, že případné ztráty ponese pouze veřej, veřejný, veřejný sektor a zisky ponese uh, bude mít ten soukromý sektor, jak tedy to riziko se bude sdílet a jak motivovat soukromý sektor, aby se zapojil. Chtěl bych vědět, jaké konkrétní eh, výsledky komise očekává od tohoto projektu, to znamená, jaká opatření, jak budete měřit vůbec konkrétní výsledky, na základě kterých se bude potom vyhodnocovat, zda ten projekt byl úspěšný nebo ne. A jaký je harmonogram tohoto? Jak brzy lze začít s těmi projekty? To je důležité téma. Děkuji. Děkuji. A prvé, děkuji za otázku. No, a takže pokud o ty slajdy, tak ty dostanete e-mailem, ano, takže <clears throat> také i v čištěné podobě určitě. rizika a zisky. Nový fond bude fungovat jako banka. To znamená, že účelem je více zisků než ztrát. Ale samozřejmě tady jde o vysoce rizikové investice, takže asi nějaké ztráty také nastanou. A pokud budou ztráty, tak ty první ztráty ponesete ten nový fond EFSI. Samozřejmě. Celý ten projekt eh, potom se rozloží i soukromý sektor něco ponese, ale v praxi eh, platit, že ty investice budou muset být takové, aby ve finále byly ziskové a ne ztrátové. A pokud dojde ke ztrátám, tak asi veřejné prostředky budou eh, v první linii. Ponesou tu ztrátu jako první. A to je teď, jak je to s tou motivací. Jak přesvědčit soukromé investory, aby investovali do těchto rizikových projektů. Účelem není používat peníze daňových poplatníků, eh, eh, Eh, na projekty, které by eh, byly stejně zajímavé pro soukromé investory. To ne. Tady jde o to, abychom investovali tyto prostředky do vysoce rizikových projektů a abychom i měli možnost spolufinancovat díky tomu malé střední podniky. A bez ale takové záruky, že ty ztráty budou garantovány, tak ty projekty by nefungovaly. A e, nebylo by možné tedy půjčovat na projekty malým středním podnikům. Jde o to, tedy, aby i ty investice přinesly pracovní místa. A ty pracovní místa můžeme změřit, až když dojde k investičnímu toku. A ten investiční plán jako takový, ten asi nevyřeší všechny problémy v ekonomice, ale pokud investice budou téct, budou v pohybu, tak určitě to bude být i pozitivní psychologický eh, dopad, protože ekonomika je také hodně o psychologii. A jak jsem řekl, eh, jeden z důležitých aspektů je vnitřní trh. A tady je třeba to rozpohybovat. A pokud eh, parlament a komise mm, se budou rychle pracovat na jednotném trhu, tak to určitě bude pozitivní eh, signál pro soukromé investory. Děkuji. Děkuji, pane místo předsedo a další za ALDE je eh, kolegyně Kora Juhevist. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane Katajnene, vítejte zpátky v Evropském parlamentu. Děkuji, že jste mezi nás přišel. Má první otázka se týká EFSI. Souhlasíte s tím, že nový investiční fond by se neměl stát eh, pouze jakýmsi eh, veřejným programem pro práce, ale že by se měl soustředovat na hledání životaschopných projektů, které by zajistily dlouhodobý růst a trvalá pracovní místa, že by se neměl soustředit na rychlé výnosy, přestože to je velké pokušení. A e, druhá otázka. Vy jste říkal, že je potřeba co nejlépe využívat flexibility v rámci paktu stability a růstu. E, mohl byste e, to rozvést? Tedy co to znamená tady to ex ante a plně implementované, když hovoříme o strukturních reform, reformách? Myslíte tím, že může být uděleno jaksi mírnější e, zacházení pouze vlivem představení strukturní reformy ze strany členských států, aniž by e, národní parlamenty schválili opravdové reformy e, legislativou. A souhlasíte jako komisař pro konkurenceschopnost s tím, že už dávno byly potřeba v některých členských státech potřeba reformy a že představení pouhého plánu bez legislativy nebo implement implementovaných opatření nejsou dostatečnou zárukou toho, že ta opatření někdy implementována budou a proto by takový plán neměl být důvodem ke schovývavějšímu zacházení eh, podle paktu stability a růstu. Děkuji. Naším cílem je eh, využívat tento fond pro dlouhodobější investice, jak už jsem říkal, pro investice, které mohou vytvořit potenciál pro růst. A takové jsou velice často riskantnější. Samozřejmě, že mohou existovat investice, které se navrátí rychle, přestože eh, ta investice je riziková. Riziko, vyšší rizikovost často znamená vyšší příležitost k návratnosti. Ale eh, umím si představit, že ten nový fond by se soustředil například na pomoc novým technologiím nebo na pomoc eh, provádění pilotních projektů nových technologií. Energetika je tady velice dobrým příkladem. Nebo eh, městské plánování může vytvářet nové příležitosti pro eh, tyto projekty nových technologií. A tam může ten fond sdílet riziko se soukromým sektorem, přestože ten projekt tedy bude soukromý. Já tady očekávám, že fond bude pomáhat vytvářet potenciál pro růst, což bude dlouhodobá investice. Pokud jde o tu flexibilitu, tak tam má několik aspektů. Země, jejíž deficit je pod 3%, eh, eh, může získat určitý manévrovací prostor k tomu, aby eh, provedla přizpůsobení, pokud provádí strukturální reformy. a rozhodování o reformách musí probíhat buď ve vládě nebo v parlamentu. Takže pouze plán nestačí. Už jsme zažili dobré plány a dobré úmysly a bylo jich tolik, že musíme zajistit, aby se plán stal realitou. Samozřejmě, když provádíme analýzy ex ante, tak existuje nebezpečí, že ty změny nakonec nebudou implementovány. Umím si představit, že vláda, která provádí těžkou a bolestnou reformu, to předloží ke schválení parlamentu, protože jinak eh, sklidí pouze kritiku a nejsou vidět žádná pozitiva v dlouhodobém horizontu. Dále, pokud země budou vkládat kapitál do EFSI, eh, tak tyto částky eh, nebudou důvodem ke spuštění řízení v případě nadměrného deficitu. A právě tak to spolufinancování projektů EFSI e bude moci fungovat podobně. Děkuji dalším řečníkem za GUE je Miguel Věgaš. Dobré odpoledne. Všichni se shodneme na tom, že Evropská studie nyní prožívá paradoxní situaci že země, které by mohly eh, půjčit peníze, nechtějí a ty, kteří si potřebují vypůjčit, si vypůjčit nemohou. Je tady tedy produktivní kapacita, která není využita, eh, pak tady máme velkou masovou nezaměstnanost a lidé nemohou spotřebovávat, jak by chtěli tomto kontextu se objevuje tento nový investiční plán. Ale já si myslím, že pro mne a pro další řadu občanů je trošku nepochopitelné to, jak ECB nemůže financovat tento plán, ale hned pak se zdá, že může miliony eur napouštět eh, jaksi dávat do finančního monetárního systému, což tedy nechápu. Pro mě je to určitý rozpor. Eh, a myslím si, že to není v souladu s tím, jaká by měla mít orientace EU. Co se týče toho investičního plánu samotného, mám tady několik obav. Ta první eh, souvisí s tou životaschopností toho investičního fondu. Chci pochopit, co je vlastně rozdíl mezi tímto plánem a ten paktem pro růst a zaměstnanost, který byl zaveden v červnu 2012. A druhá obava, kterou mám, ta souvisí s tím kritériem, který se snaží dát privilegium projektům, které budou mít značný dopad, co se týče investimentu, investice pro roky 2015 a 2016. My už jsme v roce 2015 a já se tady ptám, že toto kritérium zda není určitým způsobem ne, eh, ne, nesouladu, neslužitelné s tím, že je tady ta idea, že se budou investovat eh, dlouhodobé projekty a další věci. Jak se budou vybírat ty projekty na investování? Nebudou tady národní kvóty, nechápu proč. Bude tam nějaká technická komise, která bude vybírat a rozhodovat. A ty tematické orientační linie jsou velice takové široké. Například Portugalsko už má nějaké projekty, které všechny tedy zapadají do těch orientačních linií a jistě jsou životaschopné z hlediska sociálního a ekonomického. Eh, Rovněž Německo a Španělsko eh, již předložilo projekty ve velké hodnotě, což je vlastně již polovina celého fondu, více než 158 miliard hodnota projektů, kterou, které předložily všechny tyto země. Takže já se chci zeptat, jak tady bude zajištěna jakási spravedlnost eh, v rámci investování do všech evropských zemí, zejména s ohledem na země, eh, které leží na periferii. ECB v podstatě může zajišťovat finance pro malé a střední podniky, e, pokud e, chce. To je možné. Pokud se nový fond EFSI bude poskytovat půjčky malým a středním podnikům, tak to půjde e, přes Evropský investiční fond, patrně přes EIF, který někteří z vás dobře znají a který poskytuje půjčky malým a středním podnikům už teď. A pokud Evropská centrální banka bude chtít, tak v podstatě jak si bude mocit koupit ty podíly nebo cené papíry. A v roce 2012, kdy e, byl navýšen kapitál e, Evropské investiční banky, byla navýšena také půjčková kapacita a taková zůstala dodnes. Ale problém je, že to příliš situaci nezměnilo protože tehdy nebyla dostatečná likvidita na trhu. A to je ten důvod, proč se tolik neinvestovalo. Dnes je situace jiná, na trhu je spousta likvidity, ale chybí tady rizikové financování ze soukromého sektoru. A to je ten důvod, proč chceme vytvořit nový fond pro rizikové investice který by umožnil ze soukromé likviditě proměnit se v reálné investice. Ptali jste se, jak můžeme zaručit, že ty, no, ty, že ty nové finance půjdou do regionů, které mají nejtěžší přístup k financím. To do značné míry závisí na projektantech a zároveň na národních bankách a inovačních fondech. Zda budou chtít získávat peníze od EFSI, aby je předávali malým a středním podnikům, anebo na projekty v oblasti infrastruktury. Ten fond sám, ani komise, ani nikdo ve veřejném sektoru Evropy nebude, nebude tlačit nebo nebude nutit někoho, aby dával peníze na určitou obec nebo na určitý region. Je na žadatelích, aby požadovali, o, aby požadovali prostředky pro sebe. Musíme zajistit také to, aby se půjčky dostaly do všech oblastí Evropy. V tom smyslu, že pokud rozšířená půjčková kapacita půjde jenom do nejsilnějších zemí Evropy, tak takový není náš cíl. Musíme vytvořit určité portfolio, při výběru tak, aby ta rozšířená kapacita se dostala do všech částí Evropy. A konečně rizikové financování by z definice mělo mířit do rizikovějších zemí a regionů. Takový je ten problém s EIB. A sice ten, že ty půjčky ze zjevných důvodů nešly do rizikových regionů a to teď chceme změnit. Dalším řečníkem za zelené bude Ernest Urtasun. Sí, señor vicepresidente, gracias por su... Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji, že jste přišel. Já mám tři otázky, velice konkrétní. Za prvé, můžete nám potvrdit, kolik zemí, kolik členských států potvrdilo, že přispějí do fondu, poněvadž eh, jsme se dočetli v tisku, že Itálie, hm, ta je k tomu laxní, nemáme ani zprávy od jiných eh, států, zdali pozitivně nebo negativně to vidí. Druhá věc, a to znamená to téma eh, používání fondu pro to, eh, aby se garantovaly ty projekty. Takže vy jste si provedli nějaké analýzy nákladů? Eh, mm, víme, že některé z nich, třeba mm, Connecting Europe Facility CEF, také i mm, toto předvídali. Takže já se ptám, zda jste si udělali takovou analýzu tedy výkla, e, zisku a výdajů podle jednotlivých míst a potom byste i volba těch nebo výběr e, projektů, což je v pravomoci EIB a nebo komise a bez nějakých kritérií. A já se ptám, budete mít nějaká kritéria pro to třeba, co zajímá moji frakci, dávat prioritu těm, eh, eh, které mají určitý dopad na životní prostředí a společnost. Takže to by nás zajímalo a já mám tady tyto tři otázky a chtěl bych znát vaše odpovědi. Děkuji. We, we don't have, um, Nemáme žádný seznam zemí, které by se chtěly účastnit svým kapitálem na EFSI. To zatím ještě nevíme, ale některé vlády už nás kontaktovaly a chtěli znát technické podrobnosti o zprávě fondu, o účelu fondu a tak dále. A teď už všechny tyto informace máme. Jestliže se tedy některé vlády chtějí zúčastnit, tak teď už mají více informací Například zítra všechny ty detaily představím na eh, schůzi Rady ECOFIN a je na členských státech, jak se rozhodnou. Právě tak v národních, mezinárodními bankami je několik, které mají zájem o účast v tomto projektu. Pokud někteří z vás chtějí podpořit tento projekt, bylo by velice dobré, kdybyste se obrátili na své vlády, aby se účastnili protože tím by se zvýšila půjčková kapacita. Zdroje v současnosti pocházejí ze SEF, jak jste říkal, a z Horizontu 2020. Jak víte, tak to jsou fondy, které zatím, nebo to jsou eh, finance, které zatím nebyly alokovány pro konkrétní země. Proto je nejrychlejší využít právě tyto zdroje. Zároveň, aspoň podle mě, a tak o tom hovoříme v komisi, pokud vezmeme 2,7 eh, miliard z horizontu 2020 eh, jako grant, tak to musí znamenat, že výzkum dostane více. Protože teď eh, vynakládáme 2,7 a proto e, inovace a výzkum by měly získat více půjček, tedy půjček a ne grantů. Můj kolega Carlos Moedas chtěl e, klást prioritu na určité rozpočtové kapitoly. Chtěl například uh, uchránit primární výzkum, protože pro tuto oblast je těžké získat půjčky, zatímco soukromé inovace uh, získají uh, takovéto půjčky. A poslední otázka se týkala investičních kritérií. Investiční kritéria eh, budeme probírat zatím eh, později, zatím je ještě nemáme k dispozici, ale umím si představit, že ta kritéria nebudou nějak jednorázová, eh, plošná a stejná pro všechny a že to budou kritéria, které musí projekt splnit, než získá financování. Ale jak jsem říkal, finance by měly podporovat další politické oblasti, které máme v Evropské unii, jako je boj proti klimatickým změnám, zvyšování energetické účinnosti a tak dále. Děkuji, pane místopředsedo, a nyní za EFDD Patrick O'Flynn. Dobré odpoledne, pane Katajnene, rád vás tady znovu vidím a e, já se připojuji k těm, kteří by rádi viděli to slideshow, tedy ty slajdy, které popisují současný stav evropské ekonomiky, i když ty by jsou možná mládeži nepřístupné, ale toto těžko říci, ale e, není to tak dávno, co e, Evropa měla ekonomicky stabilní společnost, kvetoucí spotřebitelský trh, robustní majetková práva, a kvalifikované pracovníky. Tak co se kde pokazilo? Vy jste hovořil o investiční, o, o nedostatku 300 eh, miliard euro. Tak proč investoři začali stávkovat? Víme, že mnoho peněz eh, leží na účtech firem, ale nikdo je nechce investovat a to, a to už vůbec ne v zemích eurozóny. Takže eh, Uvědomujete si tedy, že euro je jaksi důležitým faktorem naší ekonomické krajiny vzhledem k tomu, že aplikuje jediný e, směný kurz a jedinou e, úrokovou míru na tolik e, různorodých ekonomik. A mohl byste říci něco více o těch kritériích, které mají objektivně hodnotit váš pokrok vy jste hovořil o střednědobém a dlouhodobém vytváření pracovních míst ale otázka zní, jestli už teď to není příliš dlouho. A úsporná opatření vedla k volbám v Řecku a jejich výsledku. Takže započítáváte faktor e, demokracie, tedy toho, co národní vlády budou moci a schopny dělat, když se budou potýkat s vaším investičním programem e, jak dlouho budou muset eh, ekonomické politiky selhávat, abyste si konečně uvědomil, že jediným řešením je rozpuštění eurozóny tak, aby eh, jednotlivé ekonomiky konečně mohly mít směné kurzy a úrokové míry, které by reflektovaly jejich eh, sil, síly a slabosti. Nebyl by to ten nejlepší katajnanovský katalyzátor pro ekonomickou obnovu? Děkuji vám. Ta kritéria, eh, jak jsem říkal, eh, spočívají v tom, že chceme mobilizovat eh, finance pro soukromé investice. Nikdo nemůže zaručit to číslo, protože zatím ještě nevíme, jak to bude fungovat, ale takový je náš cíl. Počítáme s tím, že bychom mohli dosáhnout zhruba 1,3 milionů pracovních míst, které vzniknou v Evropě. Ale je velice těžké vytvářet nějaké kvantitativní cíle pro eh, vývoj vnitřního trhu a pro eh, projekty, které jsou nejdůležitější součástí toho plánu. Rizikové financování je zapotřebí, ale eh, největší změnu musíme zařídit v oblasti volného trhu. Pokud to chcete jakýmkoliv způsobem měřit, tedy kolik rozumných a nutných zákonů e, jsme schopni vyprodukovat e, a kolik, e, kolik jich parlament a rada schválí, pokud jde o euro, tak e, těžko, těžko, si mysl, těžko bych mohl souhlasit s tím, že euro je důvodem nekonkurenceschopnosti mnoha členských států. A to je jedním z hlavních důvodů, e, proč e, ekonomiky nerostou. Samozřejmě jsou i další důvody. To je otázka, o které se můžeme hádat dlouho ale já si myslím, že euro je stabilizujícím prvkem, které ale nemůže nahradit eh, odpovědnost jednotlivých států, které se v mnoha případech nedostávalo. Národní vlády jsou odpovědné zejména za konkurenceschopnost a důvěryhodnost své fiskální politiky a Evropská unie je může podporovat jenom na eh, úrovni, která je vyšší než eh, národní odpovědnost. Děkuji, pane místopředsedo. A nyní eh, pan Kapl. Paní Kapl. Děkuji, pane předsedo. Pane místopředsedo, nepřímo jste hovořil již o tom, jak budou vypadat ty prostředky, kdo je bude dávat do toho garančního fondu, který je základem EFSI. Víme, že je to tedy 8 miliard eur, o které jde. Ze dvou třetin to půjde z prostředků na výzkum a vývoj, což je tedy Horizon 2020 a eh, z facility pro propojení Evropy. Již dříve to vedlo ke kritice nejenom ve výboru ITRE, ale také ze samého průmyslu a bylo diskutováno o tom, zda by nebylo vhodné spíše ty prostředky vzít ze strukturálních fondů nebo eh, z fondů pro zemědělství. Zemědělství ovšem bylo nevhodné z tohoto pohledu, protože tady by bylo třeba mít eh, jednomyslnost na radě. Eh, a takže zůstává ten původní plán, abyste ji zvořil o tom dnes, že je důležité, aby tady vznikl synergetický efekt. A já se ptám na toto. Je možné refinanční nástroje a nástroj FC nějakým způsobem sladit se strukturálními fondy? Máte nějakou možnost, zda by bylo, vidíte nějakou možnost, zda by bylo vhodné použít strukturální fondy pro tento účel bez rozhodnutí rady, aby tedy i prostředky ze strukturálních fondů mohly eh, být použity v tom fondu pro záruku a takto bychom měli jakousi optimalizaci využití strukturálních fondů a tímto bychom vlastně <clears throat> vyšli vstříc se požadavkům Evropského soudního dvora a další. EFSI má přitáhnout soukromé investice a získat je pro rizikové projekty. Doposud jsme vůbec nehovořili o tom, alespoň já jsem se to nedoslechla, jakou míru rendity nabízíte soukromým investorům. Je, to je tedy rozdíl zda se financuje rizikový projekt, či zase financuje projekt z oblasti vzdělávání a školení. Máte nějakou konkrétní představu, kterou můžete poskytnout investorům, protože bez rendity, bez návratnosti nikdo investovat nebude. Já bych chtěl zdůraznit, že komise ani fond neříká, kolik bude zisku. Jestliže půjde o čistě soukromou e, investici, tak je na nich, aby e, analyzovali, o jaký zisk usilují. A ten nový fond to bude pouze částečně financovat, neboli sdílet riziko. Takže my se nechceme vměšovat do e, rozhodování soukromého sektoru. My, je pouze chceme, my jim pouze chceme pomoci v rizikovějších projektech. ve stoprocentně veřejně financovaných projektech nebude moci tento fond být použit. Musí tam existovat nějaká soukromá investice nebo partnerství veřejného a soukromého sektoru, ve které e, obě strany vidí nějakou příležitost k návratnosti. Zemědělství, jak jste říkala, je v rukou členských států a proto je tam situace obtížná. Dnes je velký den v tom smyslu, že Španělsko udělalo něco, co tady stojí za zmínku. Já bych opravdu chtěl poblahopřát španělské vládě k iniciativě pro malé a střední podniky za pomoci strukturních fondů. V podstatě jde o poskytnutí 5 miliard malým a středním podnikům prostřednictvím strukturních fondů. Je to největší projekt, ve kterém jsou strukturální fondy zapojeny jako finanční nástroj. To bude velká pomoc pro eh, malé a střední podniky ve Španělsku. A všichni bychom eh, se měli poučit ze španělského příkladu. Stejná metoda by se dala použít i v dalších zemích. Ozývaly se určité kritické hlasy právě na to odebrání 2,7 miliard z horizontu 2020. Já to chápu, protože i já sám e, jsem e, velice orientován na výzkum ve svém e, předchozím, ve svém předchozím působení ve finském parlamentu jsem byl vždycky ve výboru pro vědu a výzkum takže to chápu, ale v podstatě musím, měli jsme na vybranou, jestli vezmeme 2,7 miliardy z výzkumu, anebo e, jestli poskytnout více na vědu a, výzk, a, a vývoj. A samozřejmě každý kdo e, se zajímá o inovace a výzkum, souhlasí s možností, kterou jsme zvolili. Pokud jde o základní výzkum, ten nepotřebuje většinou tolik půjček, ale Inovace, respektive soukromý výzkum vedoucí k inovacím, to je ta oblast, která potřebuje půjčky, což je často lepší, než dávat peníze zadarmo. Právě proto těch 2,7 miliard může být katalyzátorem pro uvolnění více prostředků do výzkumu. Děkuji, pane místopředsedo. Teď druhé kolo EPP začíná kdo? Děkuji, pane předsedo, vítejte na výboru. Děkuji za čas. A pokud jde o ten pákový efekt, který má toto mít, abychom dosáhli potenciálu, tak musíme identifikovat ty rizikové projekty, které by nebylo možné financovat jinak. A jeden z hlavních úkolů toho investičního výboru právě bude identifikovat tyto ekonomicky životaschopné projekty. Zároveň ale zde v tom návrhu se nehovoří o nějakém geografickém eh, určování. Je třeba mít takový mechanismus, který by garantoval i vyrovnané rozložení těch projektů a který by zohlednil i různé ekonomické podmínky a prostředí v členských státech. Také třeba zúraznit, že zde, zde my máme i různé periferní regiony, kde třeba stejné projekty by ale měly větší přidanou hodnotu, protože by přispěly k lepšímu fungování vnitřního trhu. Moje první otázka zní tedy, zdali myslíte si, že můžeme garantovat, že ta finanční podpora z fondů, že nepovede k prohloubení regionálních rozdílů? A druhá otázka, poněvadž hlasování, eh, hlasovací práva eh, v řídícím výboru budou podle finančních příspěvků státu zapojených stran tedy, tak jak eh, vidíte, že to bude se to implementovat, že se bude implementovat ten firewall, ta čínská zeď v praxi? Mm, no, na úrovni tedy řídícího výboru, aby skutečně tam žádné vlivy nebyly. Děkuji. Důležitá je technická pomoc z pohledu z důvodu, které jste zmínila, poněvadž já jsem právě navštívil Rumunsko a tam si lidé dělali stejné starosti ohledně tohoto nového fondu a jeho působení v jejich regionu. E, zda náhodou nepůjdou ty finanční prostředky těm nejsilnějším částem Evropy. Moje odpověď je, to není náš cíl. A technická pomoc právě má pomoci všem členským státům aby mohli tedy strukturovat dobré projekty a potom mohli tedy čerpat. Když se podíváme na Bulharsko, Rumunsko nebo jiné země, tak zde je velký potenciál růstu, vyšší než třeba v jiných částech Evropy poněvadž tam ten rozvoj by měl být rychlejší. A to znamená, aby tam mělo být více těch ekonomicky životaschopných projektů. A teď je otázka, jak země bude schopná strukturovat eh, tyto projekty. Poptávka tam je. A z tohoto důvodu potřebujeme i lepší technickou pomoc. I jak pro ty soukromé projekty, tak pro ty veřejné, veřejno-soukromé. Teď hlasovací eh, práva podle vložených prostředků členských států, podle příspěvku, výše příspěvku. Ano, tam bude poměrný systém, <clears throat> ale firewall, ta čínská zeď, musí být velice neprostupná v tom smyslu a vysoká. Role investičního výboru bude stanovena eh, předpisem. To bude ze zákona. Zároveň samozřejmě zde ten řídící výbor bude stanovovat eh, hlavní směry, guidelines. ale zase hm, je třeba se vyhnout tomu dojmu, že ty země, které tam budou přispívat nejvíce do toho fondu, že z toho, z toho budou dostávat také nejvíce. To není náš účel. Ani tak nefunguje teď Evropská investiční banka. Takže to není podle toho, že ty země, které tam nejvíc vloží, z toho dostanou taky nejvíc. Další na seznamu za socialisty, eh, místo předsedkyně já jsem tady, Maria Well. Um, the commission is Rodriguez. Takže otevřít EFSI, tento fond soukromému sektoru a ne evropským subjektům. Toto se může stát slabinou fondu. Moje otázka tedy zní, jak můžete nebo zajistíte, že komunitární zájmy budou mít přednost. A to především role, tím mám na mysli roli Evropské komise a Evropského parlamentu, aby nebyly odsunuty tyto role. Dále role EFSI. Snížit rozdíly mezi členskými státy, tedy snížit rozdíly mezi jejich investičními kapacitami. Vy jste to již zmínil v předchozích odpovědích, ale já to řeknu jinak. Můžete mít členský stát, který bude mít eh, kvalitní strategické projekty, ale ten stát nebude schopen je spolufinancovat, poněvadž protože proti němu bude řízení se titulu nadměrného schodku rozpočtového. A pokud tomu tak bude, no tak vlastně tady asi bychom spíše zvýšili rozdíly mezi různými státy, pokud je o jejich investiční kapacitu. V tom je riziko. Děkuji. Dobře. Pokud někdo nějaký soukromý fond nebo státní fond by chtěli eh, se zapojit, to znamená vložit tam kapitál a zvýšit tak tu schopnost finanční eh, toho fondu EFSI, tak samozřejmě potom uvítám takové soukromé peníze. Ale ve všech případech je třeba zajistit, aby kapitál z vnějšku, aby tedy neměl větší eh, eh, slovo, než tedy ta evropská rodina v EFSI. Nás they have not promised it, and we, we don't have any, any kind of negotiations going on, but they have been interested in, and, and many of them... Až kontaktovali vše fondy, my jsme zatím s nimi nevyjednávali, ale Um, uh, takže ty země, které mm, takže zatím analyzují návratnost a míru, až do které by chtěli investovat a jakou návratnost by očekávali z takových investic. Ale je třeba zajistit, že evropské instituce nebo Evropská unie, že skutečně bude mít větší roli. Ale pokud někdo nám bude chtět pomoct, to tak bude moci. Dále rozdíly mezi členskými státy. členské státy by mohly používat strukturální fondy jako spolufinancování. To bude možné pro případy. Pokud nějaká země nemá nebo nemůže mít možnost, nebo nemá možnost investovat z důvodu, které jste zmínila, no tak to nejsou peníze navíc, ale to je dodatečné financování rizika. Takže já bych potom poradil takové země, aby čerpala na to, jako na to spolufinancování ze strukturálního fondu. One more minute. Just because according to the... A, jenom podle nedávného návrhu komise ohledně flexibility a pakt stability růstu, pokud je zahájeno proti zemi řízení z důvodu nadměrného eh, schodku, tak není možné, aby ta země používala strukturální eh, fondy eh, pro účely spolufinancování. My nemáme žádné zlaté pravidlo v paktu stability. To pravidlo zní, že veškeré investice v podstatě jdou mimo výpočet deficitu. To je velice komplikovaná věc. Pod, pro, podle mě pokud takové zlaté pravidlo platilo, no tak eh, asi bych tam nezapočítával třeba investice do školství a do vědy. To je přece nejlepší investice do budoucna. Samozřejmě, ta země, pokud spolufinancuje něco, tak potom eh, výše toho financování, které poplyne tedy z toho státu, to znamená, které do toho vloží ten stát, tak to se nebude započítávat do výpočtu schodku. Děkuji. Další řečník za EPP je Luděk Niedermayer. Děkuji. Vítejte, pane Katajnene. Já bych řekl, že návrh Junkerova plánu se jeví jako vyvážený a co se mi líbí, je mm, mm, apelovat na eh, a poučit ty země, že to nejsou výdaje, ale investice, že investují. Co mě tam trochu nehraje, je fiskální zacházení, Jste podobně jako kolegové od socialistů, tak máme jaké obavy. Teď jde o to, jak efektivní ten fond bude, ale to se zjistí až v praxi. Mám dvě otázky. V zásadě vy se snažíte i kopírovat eh, Eh, to, jak se řídí, spravují in, soukromé investiční fondy, mají ty své investiční řídící výbory a tak dále. Takže to jde o to, budeme tam mít lidi, kteří budou zasedat eh, mm, v těchto investičních výborech, asi to budou lidé z volného trhu. A druhá otázka je spojená s faktem, že by měl fungovat jako soukromý investiční fond. Žádné národní preference, žádný politický vliv a tak dále. Ale když se podívám na způsob, jak podobné fondy by fungovaly, mm, nebo fungují, tak v podstatě dávají přednost velkým projektům, protože tam e, samozřejmě e, čím, lepší, čím větší, tím lepší, protože to je méně práce pro jejich vyhodnocování. Vyhodnotí se, to hodnocení znamená stejnou práci jako hodnocení malých projektů. A potom jsou to tedy výnosy a náklady, to je další otázka. Jak zajistíte, že ty eh, fondy budou operovat jako soukromý nástroj a že nebude že eh, nebudou tedy alokovat peníze na ty největší projekty pouze. To by bylo nejjednodušší, protože my nemůžeme tedy uniknout té odpovědnosti, eh, že každé riziko musí mít svoji odměnu, risk-reward, rovnováha mezi rizikem a odměnou samozřejmě. Nemůžeme nakonec tedy skončit, nemůže to skončit tak, abychom financovali e, projekty, které by stejně jinak existovaly a byly financovány jinak. Ano, tady jde o to najmout lidi z trhu. To řeknu jinak. Bude to otevřené výběrové řízení, všichni budou schopni se ucházet, ale očekáváme, že to budou osoby, které budou velice dobře znát potřeby na logiku soukromého sektoru. A nyní jak se vyhnout tomu, že ten fond bude vybírat pouze největší nebo nejvíce ziskové projekty. Ono to hodně závisí na aplikaci. To znamená, jak velké ty aplikace budou, nebo pardon, ty žádosti, ty žádosti budou budeme mít určité guidelines, investiční guidelines, a bude to potom na vedení toho fondu, aby porovnávali mezi sebou ty žádosti. Pokud to bude velká investice, třeba která vytvoří spoustu pracovních míst, a na rozdíl od malé investice, která třeba bude více ale života schopná, tak potom nevím, jak rozhodnou. To bude v rukách investičního výboru. A podle mě, já bych chtěl skombinovat co tam, velké i malé projekty. Cílem je podpořit potenciální růst a někdy malé projekty, pilotní projekty mohou být velice důležité, a protože vytvoří spoustu biznesu a, a pracovních míst, i když v první fázi té pilotní budou rizikovější. Děkuji a poslední na seznamu dnešní odpoledne je e, tohoto setkání s komisařem je kolega e, od socialistů Pavel Kahn. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji, že jste přišel do Evropského parlamentu a vítejte. Vy jste hodně zdůrazňoval soukromé investice, ale podle mě návratnost investice nezávisí na tom, eh, jak byla ta investice financována tady soukromými či veřejnými prostředky, ale evropský rozpočet samozřejmě je omezený. A kvůli těm limitacím v rozpočtu a i ve fondu, tak se musíte zaměřit na soukromé a vysoce rizikové investice. Moje první otázka. Je možné, že by došlo k posunu eh, eh, od eh, soukromých k více tedy veřejným investicím. A za druhé, vy na nás tady apelujete, abychom, nebo apelujete na členské státy, aby přispívali do fondu a hm, jak se tedy apelovat na ty členské státy. Důvod, proč se zaměřujeme na soukromé investice, je kvůli tomu problému, který máme. Soukromý sektor neinvestuje v Evropě tak, jak investovával a ne tolik, jak by mohl a měl. Soukromý sektor je bohatší než dříve, ale z řady důvodů nepoužívají peníze a zisky realizované eh, na životaschopné investice v Evropě. Proto jsme vytvořili tento nový fond, abychom jak si je motivovali, aby sdíleli s námi riziko a proto i říkáme těm zemím, proti kterým je vedeno řízení z důvodu schodku, tak pokud tam tedy soukromý sektor je ochoten investovat, eh, tak eh, tento fond může přispět. A samozřejmě, pokud eh, mm, jak se tam budou probíhat normální úrovně investic, tak to znamená normální úroveň pracovních míst. A tudíž více příjmu do státních rozpočtů a tak dále. Samozřejmě veřejný sektor investuje do budoucnosti. A zde bych chtěl apelovat na členské státy, aby dávali přednosti. Přednost soukrom, dávali přednost veřejným investicím, když konsolidují své rozpočty, aby tedy v rozpočtech plánovali více investic. Já neustále jednám s členskými státy a vysvětluji jim, jaké zde jsou příležitosti, že ten fond může fungovat i bez příspěvku členských států, ale samozřejmě pokud členské státy tam vloží další kapitál, tak se zvýší eh, možnost eh, čerpat z fondu. <clears throat> v zásadě. Ještě k těm veřejným investicím. Ten nový fond v této fázi bez tedy příspěvku eh, členských států, tak je schopen tedy půjčit 60 miliard. A normálně tedy to půjčuje Evropská investiční banka a většinou ale to jde na veřejné investice. Děkuji. Um, Děkuji vám, pane místo předsedo. Já doufám, že pochopíte, když teď neumožním postup Catch the protože vzhledem k našemu časovému rozvrhu eh, je teď půl páté, takže jsme skoro přesně na čas v pět hodin eh, přijde pan předseda EIB, eh, e pan Hoyer, takže teď máme přesně půl hodiny na zprávu, téměř celých 30 minut a měli bychom tohoto času využít a nějakým způsobem se vyhnout problému, kdy nakonec nebude dost času na diskuzi o pozměňovacích návrzích k této zprávě. Takže já bych chtěl poděkovat panu Katajnenovi a doufám, že mezi nás znovu brzy přijdete. So, corporate governance, long term. Takže řízení podniků a dlouhodobé zapojování in eh, akcionářů a výkaz o zprávě a řízení společnosti. Pan zpravodaj Ulle Ludvigson nám přednese svůj názor na pozměňovací návrhy. Je jich 198. Hlasovat ve výboru Ekon se bude 23. 24. února a já myslím, že bychom měli přijít rovnou k věci, abychom měli dost času na diskuzi. Ulle, máš slovo. Děkuji. Já bych na úvod chtěl poděkovat za velice zajímavou eh, diskuzi, eh, kterou jsme na toto téma zatím vedli. Eh, chtěl bych také poděkovat za pozměňovací návrhy, se kterými se teď musíme vypořádat. Je tam mnoho velice cenných příspěvků a názorů, které, ze kterých plyne, že máme dobré předpoklady v důležitých bodech zlepšit text komise. Zároveň je zjevné, že tady existují výzvy. Tedy je tu polarizace mezi několika e, pozměňovacími návrhy a ta polarizace je velká právě tak jako celková debata e, ukazuje rozdílné názory. Některé pozměňovací návrhy chtějí posílit a další pozměňovací návrhy chtějí téměř zrušit celý smysl zprávy. Já si myslím, že, existují, že existuje rozumná a fungující střední cesta. Ten návrh je obsahově poměrně zdařilý, to bychom si měli uvědomovat a v několika bodech bude možné najít řešení, které vytvoří významnou evropskou přidanou hodnotu. Zároveň tu existuje ten e, aspekt, že ten návrh je trochu příliš ambiciózní. Za prvé se týká e, transakcí se střízněnými stranami. E, tady by mohlo být rozumné to kondenzovat a soustředit ten legislativní text. Já samozřejmě doufám v otevřenou, eh, flexibilní a přícnou eh, eh, debatu. Ten návrh není černobílý, není to ani nebe, ani peklo. A pravda je jako vždycky někde uprostřed někde uprostřed mezi těmi dvěma krajnostmi. Pokud jde o identifikaci akcionářů, tak a zveřejňování různých informací souvisejících s akcionářím, tak tady se dá identifikovat e, většina, e, která podporuje e, určitý směr. Také ohledně předpisů pro transparentnost, pro institucionální investory a správce kapitálu tu panuje schoda, ale pak jsou tu další body, které jsou ještě otevřené a o kterých bych chtěl pohovořit podrobněji. Pokud jde o eh, hlasující poradce, eh, tak konstatuji, že už teď tady panuje schoda a že je tedy možné se už dopracovat k přesné formulaci. Pokud jde o odměňování ředitelů a vedení, tak tady jdou ty pozměňovací návrhy všemi možnými směry a bude potřeba z toho nějakým způsobem vytřískat kompromis nebo balíček, eh, který by eh, nikoho příliš nezvýhodňoval nebo naopak neznevýhodňoval. Eh, za výbor Ekon bychom mohli představit politiku odměňování a eh, od, zpráv o odměňování, která by byla logická a která by mohla padnout na úrodnou půdu. Já vím, že to není jednoduchý projekt, ale přesto si myslím, že je velice důležité to zkusit. I pokud jde o transakce se zpřízněnými stranami, mým cílem je vybalancovat nějaký kompromisní balíček. Mou první prioritou je transparentnost, protože se základními požadavky na transparentnost v případě transakcí se zpřízněnými stranami větších než 1% si myslím, že mnoho problémů spojených jejich typem transakcí by se dalo vyřešit. Pokud jde o to, zda akcionáři mohou sledovat, co se děje v podniku, tak mnoho z nich tady vnímá určité nerovnosti, ke kterým dochází. Pokud jde o další elementy, tam můžu být flexibilní, ale transparentnost je tím hlavním klíčem. Na závěr bych chtěl eh, vnést takovou obecnou připomínku. Když čtu ten návrh, tak jde tady většinou o posílení posílení vnitřního trhu. A to e, mnoha různými způsoby e, by bylo lepší, kdyby akcionáři a podniky mohli jednat přes hranice. V současnosti existují značné překážky, které by mohly být sníženy nebo odstraněny touto legislativou. Tento návrh by se dal chápat jako první krok e, kapitálové tržní unie, kterou bychom všichni chtěli vybudovat na tomto základě se těžko přijímám argument e, kteří, těch, kteří obvykle vždycky brání vnitřní trh, ale v tomto případě e, si myslím, že není dobré říct jasné neevropské evropské legislativě. Když máme e, rozvinutý vnitřní trh, musíme se zabývat i těmito otázkami pokud chceme vytvořit in, fungující kapitálovou unii, tak se musíme pustit tímto směrem. Já se samozřejmě těším na zajímavou a konstruktivní diskuzi v nejbližších týdnech a jsem přesvědčen o tom, že se nám podaří vypracovat opravdu dobrý text. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát Ulemo. Za stínové zpravodaje nyní bude hovořit jako první náš kolega z EPP Andreas Schwab. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat za vyrovnaná slova kolegy Ludvigsona, se kterým jsem již spolupracoval v minulém volebním období na jedné zprávě. Tehdy jsem byl ovšem spravodavým. Já nevím, za to tu věc usnadnilo či ne, ale ať je tomu již jakkoliv, naprosto souhlasím s tím, co řekl, zejména když řekl to, že ta pravda je někde mezi. Já samozřejmě tu věc vidím poněkud jinak a na úvod bych rád podotkl, že příslušný výbor, výbor Jury, momentálně ještě zvažuje, že by mohl zprávu jako celek odmítnout. Můžeme mít na to názor, jaký chceme, ale měli bychom si zvážit, jak se k této situaci postavíme my. Proč? chce výbor Jury odmítnout celou zprávu. A to proto, protože ten návrh, který zde, a týká se to corporate governance, tam jsou dvě věci. Jednak je tam tedy valná hromada, která má být nějakým způsobem pozměněna akciové společnosti, ale v kontinuálním evropském systém to tak není, protože to rozhodující grémium není valná hromada a proto je to poněkud v rozporu s celým systémem naším. A ta otázka politiky odměňování a dále ty eh, jak transakce se spřízněnými, spřízněnými stranami, zde to vlastně dát přenést valné hromadě to je tedy sporné, ale nejdřív bych chtěl podotknout, že jsem velice rád, že pan kolega Dixon, my jsme setkali předem, že je otevřen proto řešit tyto návrhy nějakým konsenzuálním způsobem v kompromisních pozměňovacích návrzích. Já si myslím, že má právo, když říká, že corporate governance a tato směrnice skutečně je vhodná pro něco takového. Musí vytvořit podněty pro uh, dlouhou a udržitelnou politiku odměňování, kterou dosud nemáme u všech podniků v Evropě. Je to tedy tento cíl, který máme propojen s transparentností. Pokud jde o něj, naprosto to podporuji, ale e, ta změna té volné hromady a těch rozhodujících grémí, to nevím. To se mi až tak nezdá. Já samozřejmě jsem pro jednotný vnitřní trh a nemám vůbec nic proti tomu pokud se o něj stažíme v oblasti kapitálových společností, ale pokud ano, tak prosím, mějme jasný cíl, jasnou orientaci. A takovýto jednostranný přístup, jednostranná kategorizace valné hromady jakožto rozhodovacího grémia pouze pro tyto dvě oblasti, to podle mě není správný krok pro eh, jaksi vytvoření jednotného vnitřního trhu v této oblasti. Proto se za svou frakci předložím celou řadu pozměňovacích návrhů a rád to prodiskutuji do detailu s kolegou Ludvigsonem. Já si myslím, že politika odměňování a transparentnost této politice je něco, co ano, čeho můžeme dosáhnout na valné hromadě, ale nemůžeme to ale prostě valná hromada o tom rozhodovat nemůže, protože to není hlavní účel. A nakonec ovšem, milí kolegové, představenstvo, pokud Vana Hromana bude diskutovat o těch otázkách, nebude moci udělat nic jiného, než vlastně jednat v souladu s většinovým měním valné hromady. Pokud bychom tedy šli tou cestou, nebude to závazné, nebudou to závazná rozhodnutí valné rady, tak to by bylo dobrá, dobrý způsob, jak vyřešit celou věc, zohlednit rozdíly v členských zemích a zároveň pokročit před s transparentností. A to samé platí také pro transakce se zpřízněnými stranami. I zde si musíme uvědomit, i když máme rádi jednotný vnitřní trh, že některé členské státy, například Itálie, v minulosti podnikli již velké úsilí k tomu, aby něčeho takového dosáhli a pokud my tady předložíme náš návrh, tak vlastně zničíme, zmaříme to úsilí Itálie, to nemůže být naším cílem. Jde nám o transparentnost, ale jde nám také o to, aby podniky mohly nadále efektivně jednat v produkčním řetězci a v dodavatelské řetězci. Tady samozřejmě před námi ještě velký kus práce. Děkuji za slovo. Děkuji kolegovi Švábovi a jako další bude hovořit za ECR Kate Swinburne. Děkuji, pane předsedo. Pan Fox se omlouvá, že tu dnes nemůže být a říct vám svůj názor rovnou, ale byl tak laskav, že mi zanechal poznámky, takže já vám je přečtu. Přestoze, přestože toto téma příliš neznám, tak doufám, že stínoví zpravodajové mě budou sledovat. ECR si uvědomuje výhody eh, podpory dlouhodobého zapojení akcionářů a vítá nástroje, které eh, posílí jejich aktivity a rozšíří transparentnost a do značné míry podporuje celkový cíl této směrnice a věří, že zapojení akcionářů do řízení firmy je nesmírně důležité. Uvědomujeme si ale, že existuje mnoho režimů pro akcionáře v Evropské unii a těžko se budou hledat celoevropské přístupy za všech okolností. Subsidiarita je důležitá a my se chceme vyhnout ne, nebo zbytečné zátěži na podniky. Pan Fox soustředil své pozměňovací návrhy na politiku odměňování, sladění se směrnice s USIT a implementovatelnosti směrnice. Takže eh, Zapojení akcionářů do politiky odměňování by mělo odstranit střety zájmu a zvýšená transparentnost by pomohla zajistit, že platební politika společností bude jasná a srozumitelná. A existuje jasná vazba mezi platební politikou a strategickými cíly a výkonnostem společnosti. Je to velice podobné e, požadavkům, které platí e, v Spojeném království od roku 2013. Pan Fox proto podal pozměňovací návrhy, e, ve kterých požaduje, aby Eh, o aby míra eh, odměňování byla svázána s roční zprávou o eh, platbách. A to s cílem zlepšení dlouhodobého managementu a investic ve společnosti tento poměr by mohl být e, zavádějící a kontraproduktivní. Zatímco založit ten poměr na přizpůsobeních, to je e, způsob, který více odráží to, jak se platební politika vyvíjí e, oproti nějaké si jednorázové situaci, která by ovlivnila firmu po celou její další existenci je také důležité využít eh, USIT a IFM, které už eh, obsahují požadavky na vysvětlení investiční strategie. Pan Fox se proto domnívá, že hlavní hodnotou této směrnice je soustředění na individuální mandáty. Domnívá se také, že by mělo být na členských státech a na eh, jednotlivých specifických podmínkách a praktikách. Zda se členské státy rozhodnou, že to hlasování je, je adekvátní pro všechny transakce se střízněnými stranami nad 5%. Pan Fox také podal pozměňovací návrh, který umožňuje členským státům vyloučit transakce eh, na základě určitých podmínek v běžném obchodním chodu. Pokud jde o e, nezávislé zprávy e, za tržních podmínek, tak ty nemusí být jako takové tržní u určitých transakcí. Je ještě zapotřebí najít patřičnou rovnováhu mezi právy akcionářů, e, vyhýbání se k střetům zájmu a zlepšením vnitřního trhu, posílením přeshraničních výměn tak, aby podniky nebyly nadměrně zatíženy. Pan Fox si uvědomuje, že probíhá výměna názorů mezi Jury a Ekonem, pokud jde o kompetenci k této směrnici a doufá, že to bude brzy uzavřeno tak, aby oba výbory mohly využít svých expertních znalostí k práci na této směrnici. Děkuji, Kej. Dalším eh, řečníkem je Cora van Nieuwenhuizen. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla poděkovat panu Ludvíksonovi a dalším stínovým zpravodajům za jejich podněty. Myslím si, že je to dobrý začátek na, pro další zlepšování návrhu. Ty cíle, které jsou v návrhu obsažené, jsou totiž slibné. Jde tady o zlepšení udržitelnosti a konkurenceschopnosti eh, evropských společností prostřednictvím zlepšení dlouhodobého zapojení akcionářů. Je tu několik bodů, se kterými nesouhlasím. Cíle návrhu jsou dobré, ale prostředky k jejich dosažení si zasluhují naši pozornost. Navzdory tomu, že eh, rozšíření zapojení akcionářů je v jádru eh, návrhu, tak si nemyslím, že, eh, že je prospěšný ten plošný přístup komise one size fits all. Myslím si, že členské státy by měly rozhodnout sami, zda chtějí rozšířit svou legislativu o řízení firem. Směrnice o právech akcionářů by se měla soustředit na regulaci pomocí principů. Základní slovo je tady flexibilita. Mé námitky se týkají zejména E, oblasti identifikace akcionářů, zveřejňování obchodních politik, Eh, s transakcí se střízněnými stranami a politikou odměňování. Za prvé, souhlasím s tím, že je důležité, aby společnosti mohly identifikovat své akcionáře tak, aby zlepšili transparentnost a komunikaci. Ale chtěla bych poznamenat, že je velice důležité, že tato, tyto informace o akcionářích by měly být eh, uchovány v bezpečí s, s ohledem na soukromí akcionářů. Pokud jde o zveřejňování obchodních strategií, tak k tomu by mělo dojít pouze v případě, že by to negativně neovlivnilo eh, konkurenční pozici společnosti. Eh, obchodně citlivé informace by se neměly zveřejňovat. V takovémto případě ta směrnice by byla kontraproduktivní. Pokud jde o politiku odměňování eh, ředitelů, Členské státy by měly mít flexibilitu k tomu, aby dali akcionářům možnost hlasovat o těchto politikách. V žádném případě nepodporuji nějaký předepsaný poměr mezi odměňováním ředitelů a zaměstnanců, protože to potom žádá po, firmech, po firmách, aby měli podobnou organizační strukturu, čemuž tak není. Fixní poměr by vedl například k problémům eh, u společností, které operují na mezinárodní scéně a kdy e, zadávají subdodavatelské zakázky rozvojovým zemím. Pokud jde o transakce se střízněnými stranami, členské státy by měly rozhodnout, zda dají akcionářům možnost hlasovat o těchto transakcích. Různé společnosti mají různé struktury řízení a mnoho členských států už teď reguluje transakce se střízněnými stranami dostatečně efektivně ve své legislativě. Dále, členské státy by měly mít také svobodu uložit výjimku z tohoto pravidla pro e, každodenní transakce, které tvoří e, běžnou součást jejich chodu. A e, za, na, na závěrem, komise by neměla jít nad rámec toho, co je potřeba, tedy transparentnost, udržitelnost a konkurenceschopnost evropských podniků. Děkuji, Koro, a nyní Dilvi Viegas Zague. Dobrý Mnohokrát. Jedná se o důležitý dokument, který odhaluje, jak tedy tady se vytváří různé rozporné zájmy, které potom blání samotnému rozvoji. Souvisí to s tématikou, která je teoreticky velice zanalizovaná, to je tedy základní problém informací hráčů což se ukazuje v té původní směrnici. Tento eh, návrh nám přináší něco, co já eh, mám trochu potíž to zhodnotit. Protože to, co zde máme v tom návrhu, to je v podstatě problém, který souvisí s tou nutností, potřebou eh, akcionářů, aby měli krátkodobé zisky, což je v rozporu s tím, co chceme mít, což je trvalý udržitelný rozvoj samotného podniku. A z toho tedy vyplývá ten hlavní problém akcionáře. On vlastně soustředí veškerý svůj zájem. Eh, pokud tedy my soustředíme svůj zájem pouze na transparentnost odměňování a na ty obchody se spříženými stranami, to je podle našeho názoru vlastně že nesprávný přístup. My tady mineme ten náš cíl. Takže jak tedy vyřešit ten rozpor, o kterém jsem hovořil? Jak se snažit, aby podniky měly dlouhodobější vize a fungování? Více udržitelnou vizi? To je možné udělat tak, že tam tedy zapojíme z agenty, které, hráče, subjekty, kteří jsou skutečně mají zájem na to, aby ten vývoj byl dlouhodobý, udržitelný. A to jsou všichni zúčastněné strany, veškerá ta komu, společnost, komunita, která se vytváří kolem společnosti, klienti, zaměstnanci, dodavatelé, lokální komunity. A to tedy z našeho názoru by bylo vhodné, abychom šli touto cestou a zajistili takovýto mm, trvalé udržitelný řízení a management podniku tak aby mohly podniky fungovat tak, jak eh, si my přejeme, trvale, užitelně. A naše pozměňovací návrhy jdou tímto směrem. My chceme, aby demokracie se nezastavila u bran podniku, ale abychom tady měli demokracii uvnitř podniku a lepší propojení mezi podniky a lokálními komunikami, komunitami a také samotnými. Eh, pracovníky, zaměstnanci a odbory. To je důležité. Důležité proto, aby podniky mohly fungovat trvale. A protože proč? Protože akcionáři, a já je nekritizuji, ale prostě mají ten krátkodobý zájem, jde jim o ten krátkodobý zisk což je přirozené. A dále otázka odměňování z našeho pohledu. Ano, tady je příležitost jít ještě dále. Proč? Protože ten návrh je tady velice takový ostýchavý, Například v rámci EU eh, nedávné studie ukazují, že tady máme eh, možnost tedy eh, jinak vytvářet tu platovou politiku že jsou tady obrovské rozdíly mezi pracovníkem a tím vedoucím managementem a že ten rozdíl, ten obrovský rozdíl v platech není v podstatě opodstatněný. A tady si myslím, že bychom mohli ještě dále a zavést nějaká kritéria, které by zajišťovaly rovnost. Samozřejmě by to byla politická kritéria, ale z našeho pohledu by to eh, byla kritéria základní spravedlnosti. Děkuji, Migueli, a poslední stínový spravodaj. Dnes odpoledne je Moris Kopkato ze strany zelených. Děkuji, pane předsedo. Já musím říci, že e, soucítíme s potřebami zpravodaje a vnímáme potřebu vylepšit návrh komise. Máme tu možnost vytvořit pozitivnější regulaci a lepší vztahy mezi akcionáři a těmi, kdo zpravují jejich investice. Znepokojují nás pozměňovací návrhy některých kolegů, které naznačují neochotu zvyšovat transparentnost. Pokud chceme, aby korporace fungovaly na konkurenčním trhu, tak je zapotřebí, aby byly byly vhodným způsobem regulovány a aby e, akcionáři pocitovali hodnotu e, aktiv, které investují. Naše pozměňovací návrhy se soustředují na tři věci. Za prvé vyšší transparentnost a e, podávání informací akcionářům. Za druhé snižování rizika střetu zájmu mezi investory a finančními prostředníky a za třetí proaktivnější přístup ke konzultacím se zainteresovanými stranami a akcionáři. Chceme plnou transparentnost povinnost a eh, širší eh, eh, podávací, podávací, povinnosti podávání zpráv, zejména pokud jde o přijaté dotace, zaplacené daně, vyplacené výplaty a tak dále. Kde o pozměňovací návrhy 197 a 198, které jsou převzaty ze směrnice z roku 2004 o požadavcích transparentnosti. Naše pozměňovací návrhy se týkají povinnosti zveřejnit zisky generované v konkrétních zemích kde firma má pobočky. V rámci těchto pozměňovacích návrhů hovoříme také o povinném zveřejňování standardizovaných aktiv na ročních závěrkách, abychom mohli naplnit tuto eh, informační povinnost. Měli by eh, akcionáři mít k dispozici informace a navrhujeme eh, také zapojení Eh, informací týkajících se eh, uhlíku, eh, protože využívání fosilních paliv klesá, ale je zapotřebí, aby akcionáři věděli, jak, nakolik riskují, když investují do společností, které jsou založeny na fosilních palivech. Navrhujeme také zřízení zastupitelského orgánu akcionářů, který by monitoroval aktivity správců fondu což by usnadnilo komunikaci mezi finančními prostředníky a těmi, eh, kdo spravují jejich investice. Chceme také rozšířit definici zainteresované strany na spotřebitele, zaměstnance a členů místní eh, komunity. Navrhujeme eh, také feduciární povinnost pro zmocněné poradce, účetní, externí auditory a nevýkonné ředitele, abychom dali najevo, eh, jak seriózně eh, požadujeme, aby tyto osoby nepodléhaly střetům zájmů. Znamenalo by to, že taková osoba by měla právní povinnost jednat pouze v zájmu společnosti, pokud nebude mít explicitní a informovaný souhlas. Toto explicitní vytvoření vztahu založeného na důvěře odpovídá našemu návrhu, že bychom neměli e, zavádět sankce e, pro e, ředitele, kteří uvádějí zavádějící informace ve výročních závěrečných zprávách. Já tedy děkuji zpravodaji za jeho dosavadní práci a těším se na schůzi stínových zpravodajů ve Štrasburku za dva týdny, kde budeme moci diskutovat o různých přístupech detailněji. Děkuji a děkuji všem stínovým zpravodajům. V 17.00 je oznámen příchod předsedy Evropské investiční banky, ale ten tady zatím ještě není. My nemůžeme otvírat širokou diskuzi, ale pokud někdo ze zbývajících kolegů chce mít nějakou poznámku, komentář, než dám slovo Olemu Ludvigsonovi, tak prosím přihlaste se. Pokud nikdo, pak dávám slovo přímo Ulemu, aby nám řekl něco závěrem. Děkuji za zajímavé, byť rozdílné návrhy. Podle mého názoru je důležité, že toto je poměrně dlouho proběh, probíhající reforma řízení firem a že je zapotřebí věnovat se transparentnosti tomu, aby fungovala, protože to má značný vliv. Samozřejmě se pokusím, jak jen to bude možné, najít řešení v těch různých otázkách a najít kompromisy tak, abychom se nakonec na značné, na, na značné většině textu shodli. E, já se tedy těším na e, diskuze, e, těším se na to, že se nakonec dohodneme a že najdeme řešení ve všech těch sporných bodech. Já jsem připravený ke kompromisům. Děkuji. Děkuji, Ule. Jak jsem už říkal, 23. 24. února budeme hlasovat ve výboru EKON. Eh, a potom bez mikrofonu. Příslušný výbor eh, Jury plánuje hlasování na 24. března. Já se zeptám sekretariátu. Eh, ano, teď máme správný čas 17.00 a pan předseda Hojere a já prosím, aby přišel sem nahoru na pódium. Jinak? Je, Okay. So. Wir fangen, ich fange an. Ich führe ein und dann. So, dear colleagues, I welcome the president. Kolegové, dovolte, abych eh, přivítal pana Hojera, eh, prezidenta EIB. Je to již eh, taková tradice, že se vždycky organizujeme výměnu názorů s předsedou EIB. Tentokrát Konkrétně se budeme eh, zajímat o diskuzi investičního plánu, protože tato banka je hlavním z aktérů. Ekon hodlá hrát centrální roli, tak abychom zlepšili legislativní návrh, který komise předložila, který se týká tedy fondu EFSI a samozřejmě to je zásadní a banka je zde zásadním hráčem. Bylo by užitečné, abychom do budoucna zorganizovávali podobné výměny názorů, abychom potom hovořili o konkrétních iniciativách, do kterých se tato banka zapojuje. Jak víte, výroční zpráva o e, činnosti EIB, to je něco, co je v kompetenci ekonu a výrobu, výboru Kokobu a mm, mm, mm, tento rok tedy to bude výbor Ekon, který přijme zprávu z vlastní iniciativy. Máme zde zpravodaje od španělských zelených, pana Ortasána, který již eh, je, ve, je v kontaktu s pracovníky banky, tak eh, a, v jejich centrále v Lucemburku a máme tady hodinu a půl. Takže za prvé si vyslechneme úvodní poznámky pana Hojera, kterého ještě vítám jednou, a poté, jako při předchozím zasedání eh, s místo předsedou komise panem Katajnenem, mám, budeme mít pět minut vždycky na otázku odpověď s možností follow-up otázek, pokud často umožní a bez tedy dalších průtahů bych rád dal slovo panu předsedovi Hojerovi, aby nám přednesl úvod tématu. Thank you very much, Mr. Chairman. It's a pleasure to be back to the European Parliament and to this. Děkuji. Děkuji, vítám, děkuji za mm, to, že jste mě pozvali na výbor, vidím se hodně nových tváří a že vám mohu e, říct, co banka dělala v roce 2013 a hm, i když samozřejmě ten rok zatím byl omezený, pokud jde o činnost e, ve srovnání s tím, co nás čeká teď. E, takže já možná se zaměřím spíše tedy ani na rok 2014, ale 2015 a další roky. Samozřejmě rok 2013, to byl velice důležitý rok pro banku a náročný, protože tehdy se zvýšil kapitál banky, tak jak se o tom rozhodlo v roce 2012. Jenom bych shrnul, že v té době, eh, tak to bylo hned po té, co vlastně eh, byla krize, kdy banka tedy musela reagovat na krizi, protože banka utratila velké gro prostředků, abychom zmírnili efekty první eh, eh, vlny té, po té tedy krizi Lehman Brothers. Takže zdroje banky byly na tento účel víceméně vyčerpány, i když efektivně. A Hmm, abychom pomohli tedy průmyslu v Evropě, velkému i malému, ale to znamenalo, že do roku 2013 banka v podstatě se stala procyklickou. A zde já jsem, hm, my jsme hovořili s ministry financí a říkali jsme, chcete skutečně, aby Evropská banka se stala procyklickou v době, kdy jsme eh, museli začít zachraňovat druhou fázi finanční krize. Rozhodnutí Evropské rady a ministrů financí bylo tedy eh, dát kapitálovou injekci naší bance. Asi víte, že v roce 2012, když jsem nastoupil do banky, tak banka měla rozvahu, kapitál asi 200 30 miliard euro bylo na rozvaze jako kapitál a bohužel členské státy, které založily tuto banku v roce 58 římskou smlouvou, tak v podstatě zapomněli eh, uhradit asi 11 miliard z této částky, takže a banka tedy vydělávala ty, eh, ty zisky nikdy eh, tady nebyly rozdělovány členským státům na dividendách, ale v podstatě byly tedy kumulovány, nerozdělovány a by tedy byly takovým nárazníkem, ale bylo rozhodnuto, že tedy Eh, se provede ta injekce kapitálová 11 miliard eh, v reakci na krizi a to na tři léta. To mělo být asi 100 miliard celkem, 100 miliard euro navíc eh, na tři roky investice, takže to byl slib a očekávání také. I vaše očekávání to bylo. A někdy, někdy takové sliby vám dělají bezesné noci, protože zde mm, mm, Mm, mm, musím říct, ale že už jsme klidnější, protože po prvních dvou letech jsme byli schopni vlastně do konce roku 2015, můžeme říct, to je třetí rok rozvýšení kapitálu, tak určitě, určitě eh, překonáme cíl eh, těch dodatečných investic, eh, který jsme si stanovili. Takže to je situace, které jsme čelili v roce 2012, která pokračovala v roce 2013 a samozřejmě rok 2013 to byl rok velice problematický pro banku, protože asi, jak si představíte, tak nemůžete jenom říci, že máme eh, další objem investic o asi 20 miliard každý rok navíc a že to uděláte mm, s pracovníky, které snadno najdete někde na trhu. Ne, to vůbec ani snadné. Na trhu nebyl nikdo, takže nám to trvalo dlouho. My jsme zaplnili tedy eh, posty Vance, a je nás málo i tak, abyste věděli, Evropská investiční banka, to je v podstatě největší multilaterální investiční banka na světě. Pokud jde o e, půjčování i vypůjčování, naše rozvaha je dvakrát větší než bank, naše rozvaha Světové banky, ale Světová banka, <clears throat> která má tedy do, ty do e, rozvojové projekty, tak e, tedy má má tedy asi 4 zaměstnanců, my máme 2 lidí takže polovinu, takže ono těžké tedy potom o 40% zvýšit objem naší činnosti s takovým omezeným personálem. A jak jsem řekl, do roku 2013 jsme zvýšili na 72 miliard euro nové úvěry, nové půjčky. 10% těch nových úvěrů jde do zemí mimo EU, 75% na politiku Eh, sousedství na východě a střední Asie nebo středomoří, země středomoří, 2,5%, to je zbytek světa. Říkám to interně, tak to nemohu říct mezinárodní scéně, to by bylo diplomaticky nemožné, ale jak jsem řekl, eh, gro tedy je v Evropské unii a v zemích sousedství. A teď čísla ohledně eh, výplat, to znamená, eh, to jde vždycky po určitém časovém eh, skluzu, to je 66 miliard to bylo v roce 2014. To znamená, že za poslední tři roky jsme byli schopni navíc půjčit 47 miliard mm, nad tuto naši základní činnost a většinou my podporujeme pouze třetinu objemu investic, takže si dovedete to vynásobit ještě třima a dojdete k číslu celkových, celkového efektu na reální ekonomiku v roce 2014. Samozřejmě máme další činnosti navíc, o kterých nebudu detailně hovořit, pokud vás to bude zajímat potom v diskuzi až a to především malým středním podnikům pomáháme prostřednictvím Evropského investičního fondu a to především přes naši ceřinou společnost prostřednictvím komise a banka. Komise je tedy minoritním akcionářem a máme tedy další regionální akcionáře. Takže taková je situace. A eh, důvod zvýšení kapitálu v roce 2012 byl, jak jsem řekl, a mm, důvod byl tedy, byly ty projekty na, rok, na ty tři roky, až do roku 2015. A nyní Junckerův plán. Ten se hodně týká právě voleb do Evropského parlamentu a i e, e, e tedy zvolení nové komise a různých kandidátů, kdy různí kandidáti předkládali k parlamentu různé představy a Jean-Claude Juncker předložil svůj plán, parlamentu v červenci. A on přišel s plánem růstu a pracovních míst v Evropě a to je plán pro inovativní Evropu také na to máme už určitý intelektuální základ, na kterém to rozvíjet, který nám v roce 2014 pomohl. Na, rok, na začátku roku 2014 jsem se obrátil naše ekonomiky a na naše projektové inženýry, aby nám předložili analýzu investičních nedostatků v Evropě, poněvadž zde slyšíme ty stížnosti, že se málo investuje v Evropě a já jsem chtěl o tom tedy vědět více a analýza byla jasná. Ukázala, že od začátku finanční krize, tedy od Lehman Brothers, investice ve, ve všech státech průměru jsou nižší o 15 až 20 Samozřejmě ty rozdíly existují tady, ano, jsou členské státy, které postihla krize více, kde objem investic v roce 2007 a 2009 Eh, tedy poklesl a potom zůstal konstantní dokonce i to bylo hm, až 60% nižší než v roce 2007. A když tam je takový investiční propad eh, na období sedmi let, tak to znamená zhoršení kapitál, eh, hm, kvality kapitálu. A když k tomu ještě doplníte tu hroznou situaci nezaměstnanosti mladých lidí, tak z toho můžete dedukovat, že Evropa nevyužívá své výrobní kapacity, zdroje, tak, aby byla konkurenceschopná ve světě. To je jeden z důvodů, proč konkurenceschopnost ta nám leží tak na srdci. Další důvod je ten, ten, ta druhá propast, a to je inovační, inovační propast. Evropská unie nyní se dostává do situace, že vlastně více než 15 let my jsme e, v pozadu našim, za našimi hlavními konkurenty v Asii, v Koreji, v Japonsku, ve Spojených státech, v Kanadě, pokud jde o inovace, věda, výzkum a vzdělávání, tedy kdy my 15 let jsme o 1,5% méně na tom Eh, co se týče tedy podíl z HDP, než tyto regiony. To je další důvod, proč klesá konkurenceschopnost Evropy. Když pan Juncker se mě ptal, co bychom mohli udělat, abychom eh, posílili evropskou ekonomiku, co můžeme udělat, abychom eh, posílili zaměstnanost a pracovní místa, tak my jsme řekli, myslíme si, že se musíme vrátit k vyššímu podílu inovací v Evropě, veřejných i soukromých inovací a vědy výzkumu a musíme podporovat tedy investice v Evropě. Když jsme na ECOFIN vedli diskuzi, ministři eh, říkali, no je to proto, že tady neexistují žádné projekty. No když nejsou projekty, tak není co financovat. A my jsme řekli, no proč je zde tedy ta, ta evidentní investiční propast a to je jasné, to nám, ukazují, to nám ukazují průzkumy, je to i, um, eh, je to i propast ve veřejných investicích. Tak proč je tedy nějak, eh, ne, nedáte nějaký impuls? Důvody jsou různé, nedostatečná důvěra, problémy s rozpočty členských států a EU, vysoká míra i toho, že je třeba, aby, eh, chom, aby eh, ty subjekty byly ochotny na sebe brát riziko, což nejsou, <clears throat> které vždycky je spojeno s každým projektem. Takže proto je zde tedy ta propast. A teď, ale likvidita je, likvidita je k dispozici. To je rozdíl s dobou minulou, kdy eh, se taky neinvestovalo, ale nebyla ani likvidita, ale teď likvidita je. A takže my máme úkol e, skutečně změnit stav reálné ekonomiky. Tak jsme si položili otázku, jak. A jak tedy tyto prostředky, ta likvidita, e, která je k dispozici, jak ji dostat do investic, které potřebujeme. A my jsme tedy zkoumali různé cesty, jak to udělat. A já e, zde nezačínám Junckerovým plánem, protože Junckerův plán e, stanovuje určité podmínky, které třeba splnit. Ten bude úspěšný pouze, pokud e, za prvé lépe budeme využívat lépe evropské rozpočtové zdroje, pokud za druhé nalákáme více privátních prostředků a za třetí, pokud my tedy my, včetně naší banky, snížíme byrokracii. My jsme začali ten proces, my jsme řekli, dobře, my vám navrhujeme, vám tedy parlamentu, abychom 12, eh, ne, 60 miliard eh, z rozpočtu Evropské unie dali eh, do rezervy, vyhradili si a to by jinak skončilo na grantech nebo dotacích, abychom to dali na záruky a úvěry s tím, že Evropská banka také Eh, který do toho vloží svoji část, a 21 miliard, které použijeme jako záruky za úvěry, tak to nám vyprodukuje velký multiplikační efekt. efekt Mm, mm, mm, my jsme tam vypočítali multiplikační efekt 15, ne jako těch 18, což byl případ té naší kapitálové injekce. To je, je to 15, multiplikační efekt tohoto je 15. To není nic, jak na tom není zázračného, takové výpočty děláme každý rok u různých těch facilit, které spravujeme například, když poskytujeme tedy peníze do výzkumu a nedáváme to prostřednictvím grantům či dotací, ale prostřednictvím úvěru, půjček a záruk za půjčky. A nyní. Po ECOFINu Evropská rada s tím souhlasila a to znamená, teď se snažíme vytvářet detaily Junckerova plánu. Co je pro nás frustrující i pro vás určitě je, že Junckerův plán ještě není úplný. EFSI, fond, Evropský fond strategických investic, pořád ještě ve stádiu příprav. Takže vám mohu říct jenom určité indicie. A, <laughs> takže a budete si to muset potom dopracovat v příštích měsících. Takže v zásadě jde o toto. Tento fond je struktura, která <clears throat> je součástí banky. Není to nějaká instituce navíc. To byla jedna z podmínek, to znamená žádná nová instituce. Bruselu. Ne. Je to něco, co už bude součástí nějaké etablované instituce, takže si vybrali Evropskou banku. Že my budeme spravovat tento fond, budeme spravovat účet tohoto fondu, tedy naše banka ho bude spravovat. Samozřejmě, my máme velice specifickou situaci. To znamená, vlastně my využí, pokud budete souhlasit, tak se bude eh, používat, eh, peníze, budou se používat peníze z rozpočtu pro účely záruk, garancí. Takže někdo musí porovnat kompatibilitu těch úvěrů, které poskytujeme, s kritérii eh, způsobilosti pro záruky, které lze poskytovat vůbec rozpočtu EU. A poněvadž vám se zodpovídá komise E, za zprávu evropských prostředků. Takže ten investiční výbor, který bude vytvořen a ten bude zkoumat kompatibilitu těchto e, záruk, tak samozřejmě to musí, tam musí sedět lidi, kteří budou mít důvěru komise. Myšlenka je odpolitizovat celý ten proces a mít tam skutečné experty, kteří budou sedět v tom investičním výboru a ne, že to bude nějaký politický orgán. A, ale to je v gesci komise, tak já doufám, že se s komisí domluvíte a že tam pošlete lidi, kteří mají know-how, jsou experti a mají důvěru. A bude to řídit steering board, řídící výbor, který bude dávat takové základní směry, bude udávat guidance a, a tedy eh, podle toho bude ten investiční výbor rozhodovat o rizicích. A takže, o, takže investiční výbor bude mm, odborný výbor, který bude rozhodovat o těch eh, projektech a potom tam eh, a bude se to přeskládat řídícím orgánům banky, protože všechno, co se dostane na rozvahu Evropské banky, tak samozřejmě to eh, za to nese odpovědnost řídící orgán banky a tedy představenstvo banky a ti budou mít konečné slovo. Takže samozřejmě takhle to vypadá se zprávou eh, celého toho fondu, takže budou se muset spolupracovat komise a banka, budou jmenovat eh, i eh, generální ředitele a jeho zástupce, kteří budou tedy řídit celý ten proces, ale v rámci struktury banky. Otázka participace ostatních na tomto fondu? To je velice relevantní otázka, určitě pan Katajn o tom hovořil detailněji, než budu moci učinit já, ale samozřejmě zde jsou členské státy vyzývány, i ty národní podobné banky, investiční banky, soukromý sektor je vyzván. Tady budou tři úrovně, kde budou moci participovat. Za prvé, budou to tedy hotovostní injekce do fondu, potom Eh, to bude, že se posílí akcie banky prostřednictvím eh, kapitálu Evropské banky, který se posílí, anebo se budou moci zapojit na úrovně projektu, to znamená, budou spolu financovat prostřednictvím vlastních nějakých agentur nebo eh, bank nebo soukromých financí a tak dále. A moje představa té, co hovořím s těmi eh, národními bankami odpovědnými za propagaci projektů, agenturami a tak dále, že asi by ta spolupráce spíše měla probíhat na úrovni konkrétních projektů a ne na úrovni té metastruktury. Protože to asi by se soukromým investorům nelíbilo vkládat peníze do nějaké struktury, do takové černé díry, a ne investovat do konkrétních projektů, které mohou nějak ovlivnit a aspoň jsou mít nějaký pocit, udělat si dojem, že ty projekty jsou konkrétní. A dámy a pánové, takže tak jsme na tom s fondem EFSI, takzvaný fond pro do, dodatečné investice. Potom máme další ještě prvky navíc, které jsou klíčové pro úspěch. Za prvé, malé střední podniky nyní ti jsou hlavními příjemci úvěrů EIB asi 23 miliard, půjčujeme asi 200 eh, tisícům malým středním podnikům za rok 2014, to bude podobné, takže asi tak nějak. 23 miliard. No to je docela dost peněz. A eh, my samozřejmě to, ty peníze ještě posílíme prostřednictvím tedy eh, tohoto investičního fondu prostřednictvím tedy pá, peněz z Junckerova plánu. Za druhé, eh, otázka hm, eh, té poradní možnosti, poradní činnosti, kapacity. Ty poradní <clears throat> služby jsou velice důležité. To je naše zkušenost. Před pár lety, deseti lety, jste, <clears throat> existovala stížnost že členské státy mají problém čerpat ze strukturálních fondů. Prostě absorpční kapacita byla malá. Bylo tedy evidentní, že, a ty to země říkali, my potřebujeme vaše úvěry, ale potřebujeme vaši odbornou pomoc, poradenství, poradenství, poradenství při přípravě projektů a těch produktů. Takže jsme vytvořili poradenskou činnost, především prostřednictvím Eh, poradního centra eh, pro eh, projekty PPP a <clears throat> zde hm, právě komise a banka spolupracují na této poradenské činnosti, tak abychom mohli pomáhat třeba čerpat strukturální fondy ve východní Evropě. Na radě v červnu jsem řekl, že již bychom neměli dělat rozdíl mezi starými novými státy. Ty nové, takzvané nové, již nejsou nové a některé staré státy, jak vidíte, tak některé regiony u nich a některé projekty naléhavě potřebují poradenství. Takže Junckerův plán již nebude dělat ten rozdíl mezi západem, východem, severem, jihem, a mm, pokud je o ty poradenské služby, takže ty odborné a finanční služby se budou poskytovat všem. A, takže to jsem chtěl říci. A No ale zatím mm, jak si eh, se moc necítím komfortně v té diskuzi Junckerova plánu, protože nemáme tolik informací o, tomto plánu. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu prezidentovi Hojerovi a prosím, omlouvám se, že jsem tady způsobil tím neklid a děkuji mnohokrát za eh, Simonovi, že vedl předsednictví během první půlhodní. Já tady od něj přebírám tuto funkci. Děkuji. V rámci všech dalších možností, které existují, jste si jistě připadal dobře v té funkci. Máme tady ty běžné sloty pět minut na otázku a odpověď. Prosím, zohledněte, kdo bude pokládat eh, pět minut otázku, nebude mít právo na odpověď a Eh, čas na nás již poněkud tlačí, ale myslím si, že bylo správné, že jste nám takto obšírně představil eh, vaši činnost a tento plán. A jako první za EPP pan Luděk Niedermayer. Prosím, Luďku. Děkuji vám. Vítejte, pane předsedo. Eh, já budu pokračovat v té logice debaty s panem Katajnenem, kterou jsme dnes měli a která se týkala detailů EFSI. Já myslím, že je to velice dobrý tah. Do určité míry je to takový pilotní projekt, který má naučit vládě odpovědnosti při investování peněz z rozpočtu. A to je důležité, protože je to, je to pilotní projekt, takže by měl být úspěšný. A my všichni máme na starosti jeho úspěch. Já bych se chtěl zeptat na určité technické detaily. Za prvé, při výběru projektů. Vy jste říkal, že projekty budou, bude vybírat v podstatě skupina technokratů a e, já jsem velice rád, že společně s komisí chcete, e, aby ten fond se podobal soukromému sektoru. To znamená, že má být efektivní a neovlivňovaný do, do přílišné míry politikou. Ale přesto neexistuje úplná paralela mezi EFSI a e, fondy ze soukromého sektoru, protože tady cílem není maximalizovat návratnost fondu, ale eh, maximalizovat dopad projektů eh, jako takových. Takže ten trik je v tom, že my neskoumáme pouze komponenty, které budou financovány z fondu, ale také celkový výsledek. A tady ta paralela se soukromým sektorem příliš neplatí, protože my chceme zajistit, aby projekty, které získají podporu z fondu, byly ty, které by se neuskutečnily bez účasti tohoto fondu. Takže mě by zajímalo, do jaké míry chcete zajistit, aby investiční výbor toto zohledňoval a aby se nezajímal pouze o maximalizaci e, pozitivního dopadu e, pro fond. Takže jak bude vypadat ta e, rovnováha mezi náklady, rizikem a zisky, tak aby byla zajištěna přidaná hodnota pro evropskou ekonomiku. Druhá otázka je ještě techničtější a týká se toho, že tady pracujeme s vysokým pákovým efektem. Vysoký pákový efekt znamená, že nemáme příliš mnoho peněz, ale zároveň chceme maximalizovat absorpční kapacitu rizika těch fondů, protože pokud neriskujeme, tak přidaná hodnota se nedostaví. Když máme pouze malé částky, tak náklady jsou velice důležité. Ale samozřejmě, když hovoříme o sofistikovaném investičním fondu, tak náklady budou poměrně vysoké, protože bude, budou se hodnotit projekty a to bude e, nákladné. Takže jak bude vypadat nákladová struktura, eh, jaké budou náklady administrativní a jaké budou výdaje, eh, tak zkrátka, aby bylo dost, eh, aby bylo dost financí na absorpční kapacitu rizika. Děkuji mnohokrát. To byla velice zajímavá otázka. Velmi, ale nemohu všechny tyto zajímavé otázky zodpovědět, nebo právě vedeme ožehná, ožává vyjednávání. Co se týče vztahu mezi komisí a EIB, tak zde jsme v létě uzavřeli dohodu, takzvanou FAFA Agreement, ve které se řeší také otázka odměn za služby banky ze strany komise. Tato dohoda je výsledkem skutečně velmi obtížného procesu vyjednávání, který trval několik let a v červnu 2014 tedy to bylo uzavřeno a komise nemá v úmyslu nyní tuto dohodu uplatňovat na e FSI a na vše, co souvisí s Junkerovým plánem. Takže tady je to ještě nedořešené, sporné, budeme muset toto bojovat. Není samozřejmě možné, abychom dělali jako, že to celé nic nebude stát. To jste velmi právem podotkl a popsal. Bude to nákladné. A nyní k roli samotného výboru expertů. Tento výbor dostane tedy návrhy, poté co tedy banka nějaký projekt vybere a uzná ho za vhodný pro to, aby byl předložen tomuto výboru a výbor pouze bude zjišťovat, zda to, jak si splňuje ta evropská kritéria za to, to bude eh, v souladu s kritérií a politikou banku, kterou jsme definovali v souladu s parlamentem a eh, vládami, co se týče těch klíčových oblastí, klimatická politika, obnovitelné zdroje, eh, účinnost energetická, to si musí rozhodnout banka sama. Proto já, skutečně pro mě je důležité, aby vše, co se dostane do rozvahy banky, bylo přijato a rozhodnuto správními a rozhodujícími orgány banky. A poslední věc není úlohem toho investičního fondu a vůbec to není celkově uh, úlohou EIB financovat projekty, které by mohly vzniknout a být financovány jiným způsobem. Musí takovéto projekty vždy mít eh, evropskou přidanou hodnotu, která vznikne tím, že se do toho zabojí veřejná banka. Vše, co může udělat eh, soukromý sektor sám, má si také takto sám zařídit. Děkuji a za socialisté demokraty Peter Simon, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Má otázka se rovněž týká jistých technických detailů. A jsem si jistě samozřejmě vědom toho, že to se týče eh, eh, toho základního nastavení, že o tom nerozhoduje pouze vaše banka, ale také my, komise a další političtí aktéři. Ale i zde by mě zajímal váš názor. Pokud skupina technokratů tady v konečném důsledku bude rozhodovat o tom, i když to nemyslím negativně, tak tady to chci hodnotit pozitivně, to slovo technokrat. Pokud tedy oni budou rozhodovat o výběru projektu, jakým způsobem zajišťujeme, abychom skutečně eh, vybrali ty projekty, které budou v souladu s těmi klíčovými oblasti, které máme i v oblasti evropského rozpočtu. My jsme tady pomocí evropského rozpočtu udělali politické rozhodnutí, že tady budeme se soustředit na e, výzkum a dáme mu tolik a tolik váhy, politice regionálního rozvoje tolik a tolik váhy. Prostě to máme přesně jaksi rozdělené. A jak tady zajistíme to, aby v rámci toho velkého investičního balíčku byly zachovány ty základní rysy, to základní nasměřování evropské politiky, které jsme tady právě vyjádřili tím, že jsme schválili ten rozpočet v také podobě, v jaké je. A druhá otázka. 15 let mám zkušenosti se strukturálními fondy na různých úrovních, já jsem aktivně se na tomto pracoval a víme, znám všechny ty problémy, které zde existují. Znám to jako někdo, kdo si žádal o projekty a někdo, jako někdo, kdo kontroloval projekty a vidím, že právě problémem pro malé středně velké podniky je byrokracie na jedné straně. Na druhé straně my jako parlament se snažíme tuto byrokracii snižovat, ale zároveň výbor REGI velmi dbá o to, aby tady nedošlo k chybnému eh, vynaložení prostředků a často kritizujeme komisi za to, že právě k něčemu takovému došlo. Pokud nyní si tady představíme projekty v té dimenzi, eh, jak eh, vy se to nastínil, tak se tady otevírá táž diskuze, jak, jakým způsobem zajistit, aby ne, byrokracie nenarostla pro malé a velk, středně velké podniky a zároveň, jak zajistíte například na základě zkušeností DG, Regio a dalších, to, abychom eh, zajistili optimální využívání prostředků a co možná nejmenší míru zneužití. A třetí, poslední otázka z mé zkušenosti jako někdo, kdo působil v jednom z nejsi, ekonomicky nejsilnějších regionů v Německu, vím, že i když si myslíme, že tady máme dobré financování podniků ze strany bank právě v oblasti inovativních malých startupů. Nalézáme neustále ty největší problémy. Je velmi těžké nalézt investora a mm, je to těžké i pro projekt, který potřebuje stejně financování třeba jako větší projekty. Takže jakým způsobem zajistit to, aby vlastně ty menší projekty, které vlastně nejsou tak nákladné, získaly odpovědné investory? Děkuji a na odpověď dvě minuty. Samozřejmě, my musíme zohlednit ta klíčová, ty klíčové oblasti, které jsme si zvolili. A když se podíváte například tento rok, ty velké bloky financování FMI, to byly asi 70 miliard eur, Dále to, že se soustředíme na klimatické cíle a cíle v oblasti energetické účinnosti, pak tam máme ty strategické infrastruktury a inovace. To jsou přesně ty oblasti, kterým se věnujeme. V podstatě se to pohybuje o jednu miliardu více či méně, ale to jsou ty zásadní bloky, které máme. A když v budoucnosti část prostředků použijeme pro to, abychom prostřednictvím té záruky z evropského rozpočtu zajistili rizika, tak eh, tady e, samozřejmě my musíme zohlednit to, jakým způsobem e, je e, se různě zaměřujeme na různé oblasti právě, jak to vyplývá z rozpočtu a je to vlastně naše odpovědnost vůči parlamentu. A právě ty malé prostředky, které i nadále tvoří 57% našich aktivit, zůstávají ve středu našeho zájmu. My se budeme snažit i v budoucnu tedy v této věci být odpovědní parlamentu a myslím si, že i parlament v rámci legislativního procesu, který probíhá prostředním trialogu, zajistí to, aby nedošlo k situaci, že tedy rozpočtová kompetence, kterou parlament má, zmizela a vysela někde v vzduchoprázdnu. Pro mě je ta láska velice důležitá. Co se týče byrokracie, naprosto s vámi souhlasím. Nejsme v přímém kontaktu s naším koncovým zákazníkem, ale e, e, spolupracujeme se s prostředkovateli a snažíme se zvládat byrokracii. Ale, aby se hovořilo o zcela zásadní věci v neposlední řadě také tím, že bylo nutné zostřit přísně bankovní regulaci. Máme momentálně takový notifikační, takový objem notifikační práce a dalších eh, úkonů administrativní, že i pro velice silné banky eh, se staly malé úvěry podnikům nezajímavými. A tady je důležité, abychom zajistili to, aby skutečně i e, nějaký řemeslník měl šanci opět získat úvěr od banky. To je důležité, protože v Evropě je vlastně 80 e, fungování podniků financují banky, což je možná nezdravá situace, protože v USA například 70 e, podniků je financováno, nebo činnosti podniků je financováno kapitálovým trhem. Zde je tedy důležité, aby ten Evropský investiční fond, jakožto společný produkt Evropské komise a Evropské investiční banky, která je v podstatě momentálně téměř největším aktérem ve světě. Promiňte, že musím zasáhnout, ale máme velice dlouhý seznam řečníků a nyní Kate Swinburne za EKR. Děkuji, pane Hojere, za uh, váš projev. Stejně jako ostatní kolegové bych se chtěla soustředit na Evropský fond strategických investic, který samozřejmě nespadl jen tak z nebe. V minulém mandátu e, Evropský parlament e, schválil legislativu ohledně projektových dluhopisů, což byl pilotní projekt, který byl spuštěn a je to takový předchůdce a možná vzor pro tento větší fond EFSI. Tato vyjednávání o projektových dluhopisech tak to tedy o těchto pilotních projektech se týkala toho, že musíme hodnotit, jak dobře si povedou, že musíme být schopni měřit výsledky tohoto pilotního programu, než uvolníme eh, ty finance 300 miliard euro. A podle mého názoru stojí za zmínku, že v červenci 2011 v aktu o jednotném trhu rada požadovala, aby finanční instrumenty mohly být hodnoceny podle pákového efektu a srovnání na s existujícími eh, instrumenty. A e, já si myslím, že v příloze 3 k projektovým dluhopisům jsme měli dlouhý seznam e, požadavků na, na věci, které měly být vyhodnoceny nezávisle do roku 2015 do schválení posledních operací projektových dluhopisů. Bylo zapotřebí tedy zhodnotit přidanou hodnotu nástroje jiných členských států, jiné existující nástroje dlouhodobého financování dluhu, e, multiplikační eh, efekt eh, rizika, právě tak jako vytvoření nebo zmírnění eh, efektu narušení trhu. Také finanční životaschopnost, objem nákladů a zisku, objem trhu s dluhopisy, právě tak jako Eh, nákladové srovnání a alternativní způsoby eh, financování projektů bankovní půjčky. To byl zkrátka velice dlouhý seznam pro hodnocení projektových dluhopisů. Ale tady jsem nic takového neviděla. Předpokládám, že hodnocení probíhají. Eh, mohla, mo, mohla bych od vás slyšet něco o projektových dluhopisech, abych, abyste nás ujistil, že fungují a že nyní můžeme spustit tento obrovský projekt FSI a mohl, mohl byste nám říct, detaily o tom, kdy budou k dispozici detailní zprávy. Já doufám, že ještě předtím, než hodláme v červnu uzavřít trialog o e, tomto problému. Podle mého názoru není tak přehnaný požadavek, abychom vyhodnotili ten starý projekt, než se pustíme do nového. To je e, náročná otázka, protože já nemám přesný kalendář e, k hodnocení e, projektových dluhopisů a nemůžu vám teď zaručit, že to bude před vaším konečným rozhodnutím o Junkerově plánu. Ale já chápu vaše očekávání a já doufám, že komise bude do té doby hotová. Nicméně bych chtěl varovat před tím, abyste vnímali Junckerův plán pouze v kontextu pilotních dluhopisů. To bude jenom jeden, podle mého názoru, zajímavý nástroj k tomu, abychom se posunuli dále v Junckerově plánu, ale ne ten jediný. Budou tu ještě další nové eh, inteligentní eh, projekty v kontextu Junckerova plánu. Eh, já mám zatím z projektových dluhopisů takový pocit, že ta zpráva, která eh, vyjde na konci hodnotícího procesu, nebude zcela eh, negativní, abych eh, to řekl umírněně. Protože zájem investorské komunity o projektové dluhopisy značně vzrůstá což znamená, že jejich uvedení na trh bylo úspěšné, nebo nebylo neúspěšné, bylo neúspěšné v případech, kdy bylo nutné e, projekty přerušit, jako například Castor ve Španělsku, což byla opravdu tragédie. Ale e, aniž bych chtěl spekulovat, eh, tak si myslím, že ta hodnocení eh, budou k dispozici někdy v květnu nebo červnu, ale nejsem si sám jistý. Tak než abych spekuloval, tak eh, jsem opatrně optimistický a myslím si, že výsledky budou nakonec pozitivní a že vám budu, já, já vám tedy dám ten přesný harmonogram po konci této schůze, protože to neznám z hlavy. Děkuji a nyní Petr Ježek za liberální frakci. Děkuji, pane předsedo. Pane Hojere, mě potěšilo, že jste říkal, že hodláte eh, považovat malé a střední podniky za svou prioritu, ale přesto z vašeho pohledu eh, existují nějaké negativní faktory, které v současnosti eh, omezují přístup malých a středních podniků k financím a co je důležitější, jak tyto překážky řešit v budoucích programech a jak bude s těmito faktory zacházet Junkrův plán. A dále, mohl byste prosím vysvětlit, kde vidíte synergii mezi stávajícím programem a Junkrovým plánem, eh, pokud jde o poskytování půjček malým a středním podnikům? Děkuji. Prosím, pane Hojere. Přístup k financím pro malé a střední podniky je velkým problémem v EU a to nejenom v zemích, kde byste tyto problémy eh, očekávali. Uh, ne v zemích, eh, které byly zejména postiženy krizí tak eh, na těchto finančních trzích je eh, obtížný přístup k financím pro malé a střední podniky, ale právě tak stejně je tomu v zemích s obrovskou mírou růstu. Dostupnost eh, malých bankovních úvěrů je problémem i v Nizozemsku nebo ve Švédsku. Na tom je třeba pracovat eh, v budoucnosti a diverzifikovat eh, produkty. Samozřejmě to má své odůvodnění. Já vždycky potřebuji odůvodnění. Vždycky je potřeba odůvodnění k zásahu veřejné banky. Mnoho, pro mnoho komerčních bank už je příliš nákladné nebo příliš zatěžující dělat tuto práci. A proto my se snažíme povzbudit povzbuzovat veřejné banky na národní regionální úrovni, právě tak jako soukromé banky, aby e, zlepšili e, nabídku produktů pro malé a střední podniky. Nicméně je to problém a zůstává to problémem. Kromě toho, v Evropě musíme akutně vyvinout e, jakousi kulturu přímé účasti a financování malých firm. A právě proto Junckerův plán chce eh, také posílit eh, investiční fondy, kde mimochodem došlo k nárůstu kapitálu, který byl plně využit na malé a střední podniky. A poslední otázka eh, se týkala synergie mezi těmi dvěma složkami naší aktivity, tedy staré firmy a nové firmy, a to je ošidné, protože základní myšlenkou Junckerova plánu je umožnit nám poskytovat investice, ať už velké nebo malé, ať už velkým firmám nebo malým firmám, a to takovým, e, jejichž rizikovost e, je důvodem, proč by jejich projekty nespatřily světlo světa. Takové je kritérium a většina našich projektů zůstane jaksi u toho starého biznisu, ale musíme se vyhýbat myšlence, že všechno, co bude v Evropě v příštích letech financováno, bude pocházet z Junkerova plánu. To vůbec ne. Drtivá většina budou tradiční bankovní půjčky. Děkuji a nyní za GUE eh, McCarthy. Děkuji, pane předsedo. Eh, vítejte, eh, pane Hojere. Já mám otázku, která se týká Junkrova plánu a já vím, že jste zdůraznil, že ty vybrané projekty budou oddělené od politiky a že jejich životaschopnost bude hlavním kritériem. Tak e, jaké mechanismy plánujete, abyste zajistil, že to nedopadne tak, e, že e, státy a regiony, které potřebují investice nejméně, je dostanou? Myslím tady teď eh, regiony, které nejvíce trpí krizí v posledních letech. Jak zajistíte, aby tam se dostal eh, patřičný podíl z toho balíčku? V Irsku se eh, debatuje už několik let na akademické úrovni o vyhlídkách z fondu EIB a o tom, že o tom, zda, e, zda bude uspokojovat potřeby e, zemí, které utrpěly krizí. Možná by bylo dobré zavést nějaký mechanismus, který by nastavil například poměr 75 ku 25, e, tak aby, aby, aby se stimulovalo více investic právě do těch států, které to potřebují nejvíc. Mě by zajímalo, jestli na to máte nějaký názor. A e, konečně vrátím se k investičnímu programu, který e, oznámila komise. Má EIB nějaké plány na mechanismy, které by zajistily e, investorům a firmám, které operují v daňových rájích, nemohly využívat tohoto fondu, tak aby se vyhnuli placení daní? Prosím, pane předsedo. Ta poslední otázka je zejména relevantní pro nás, protože jsme pod drobnohledem, zda eh, naplňujeme mezinárodní předpisy. A proto musím říci, že ověřování vhodnosti projektů z hlediska eh, daňových rájů a podobně, to nám přidělává mnoho práce a my se tomu eh, věnujeme nesmírně důsledně. Banky riskují svou pověst v nejvyšší míře, protože pokud jde o praní špinavý peněz nebo e, daňové úniky, to je velice aktuální téma v Evropě a nechceme do toho být zapojováni. Takže to je pro nás e, nesmírně důležité. Nikdy nelze vyloučit, že e, dojde ke konkrétním chybám, ale pokud jde o dodržování předpisů, snažíme se být co nejdůslednější. K otázce financování malých a středních podniků v zemích, které byly nejvíce postiženy krizí. Tak já si pamatuji velice dobře diskuzi s ministry financí na Ekofinu, kde jsem musel vysvětlovat, že pokud oni se chtějí pustit cestou navyšování kapitálu bank, potřebujeme jednomyslnost a každý musí eh, přispět k tomuto navýšení eh, uměrně podle podílu kapitálu v těchto bankách. A některé země ale řekly, my musíme platit 1,7 miliard. Můžu očekávat, že se mnou bude zacházeno nějak preferenčně, eh, tedy dostanu z toho alespoň 1,7 miliardkrát multiplikátor a já jsem říkal, pro boha, ne Tady jde o Toto je myšlení Žistretur, které Evropská unie překonala už před několika desetiletími a stále se s ním potýká. Takhle to nejde. Samozřejmě každý, kdo se účastní toho velkého projektu, může očekávat e, určitý výnos od, e, od banky, jejímž je Evropa akcionářem, ale nemůže to být proporční. A právě proto musíme koncentrovat finance do těch oblastí, kde to potřebujeme nejvíc, teď myslím regiony nebo, eh, sek, nebo sektory, které byly eh, nadměrně zasaženy krizí a které potřebují solidaritu Evropské unie. Proto máme velice nevyrovnanou situaci v oblasti půjček. Půjčky se jasně eh, soustředují na země, které mají zvláštní potřeby, takže není divu, že země s nejvyššími e, investicemi na hlavu z Evropské investiční banky je Kypr. Není pochyb o tom, že země s největším objemem půjček jsou Španělsko a Itálie, což je naprosto normální vývoj v naší bance, ale na druhé straně je samozřejmé, že nejen se po nás chce, abychom eh, poskytovali půjčky do takzvaných členských států silnějších, ale také protože je to základem naší financovací strategie. Potřebujeme totiž získat důvěru investorů z celého světa, eh, ze kterých 50% eh, jsou neevropané, máme 70 až, eh, máme zhruba 70 milionů dluhopisů každý rok, takže a naše portfolio je zkoumáno, takže by bylo dobré nemít projekty pouze v zemích, které jsou v současnosti pod velkým tlakem. Takže to je taková snaha o rovnováhu a já myslím, že se nám to poměrně daří. Eh, takže ne proporční půjčování, ne žistretur. Eh, snažíme se být přítomni všude, ale soustředovat se na ty, kteří to potřebují nejvíc. Eh, což mimochodem v Irsku zaznamenalo velký úspěch. Irové mohli vyřešit problém i sami, ale myslím si, že Evropská unie a investiční banka jim byla velmi nápomocná. Já bych chtěl znovu připomenout, že máte vždycky pět minut a nyní za zelené Ernest Urtasun zpravodaj pro eh, letošní zprávu o EIB. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za eh, dobrou spolupráci z uplynulých týdnů při psaní eh, výroční zprávy. Já mám tři konkrétní otázky. Nejprve, mé frakci dělají starosti některé projekty, které byly podány členskými státy v rámci Junkrova plánu. Já vím, že už jste o tom hovořil, ale Některé z nich zcela jasně nezapadají do politiky Evropské unie, ani například do nové energetické politiky. A mě by zajímalo, jestli, jak hodláte naložit s těmito žádostmi, kdo o nich rozhodne, e, jaký bude postoj vaší banky. Má druhá otázka se týká e, té míry pákového efektu, která se vypočítává, protože v roce 2010, kdy došlo k navýšení kapitálu, e, tak ta míra pákového efektu byla 18 a my jsme zkoumali výroční zprávu banky, nenašli jsme tam žádné hodnocení tohoto a e, mě by zajímalo nějaké vaše vysvětlení. Máte nějak empirické důkazy e, toho, že tato míra e, bude odpovídat Junkrovu plánu. Dále, já se nechci ptát na projektové dluhopisy, ale když už jste zmínil projekt Castor a označil jste ho za tragédii, čímž naprosto souhlasím, tak ona je to spíše tragédie pro španělské občany, kteří budou muset ten projekt e, zachránit prostřednictvím svých účtů za energii. A já nevím, jestli jste z toho vyvodili nějaké závěry z tohoto konkrétního projektu a jestli přijímáte nějaká opatření, aby se to už neopakovalo. Děkuji. E, nejprve, e, pokud jde o obavy z projektu, já sdílím tyto obavy. A ten seznam, který se stává z více než 2000 projektů za více než bilion euro, není seznamem Evropské investiční banky. Ten vznikl, protože v Ecofinu se diskutovalo o tom, že, ty projekty, že žádné projekty neexistují. A my jsme řekli, tak dobře, tak se zeptejme členských států, služeb, regulátorů, všech, kteří chtějí přispět a vyhodnoťme, jestli jsou vůbec nějaké projekty. Na tom seznamu jsou některé úžasné projekty a právě tak jsou tam nesmysly. Jsou tam projekty, které se v životě neuskuteční, protože nikdy nesplní kritéria. Takže je tam určitý obsah, který je tvořen spíše s božným přáním, abych tam řekl. Těm můžeme říct, dobře, zkusili jste to, ale neprojdete. Ale na druhou stranu je tam asi eh, je, je tam asi částka 1,3 eh, miliard euro, eh, které tvoří dobré projekty. A my se musíme soustředit právě na ně, musíme se soustředit na proces eh, výběru a já jsem rád, že investiční výbor, eh, tak jak má fungovat, nebude politický. Na druhou stranu, ale eh, dámy a pánové, vážení poslanci, eh, já musím říct zcela jasně, my jsme politická banka, my existujeme z politických důvodů, máme poslání a právě proto určují naši orientaci političtí lídři a vy k něm patříte. Taková, takový je tedy základ pro formulování politických priorit eh, banky. Eh, vysoká koncentrace eh, tradičně na strategické investice, postupně čím dál více na inovace. Postupem času také čím dál více na malé a střední podniky. V roce 1958 si nikdo nedovedl představit ústřední strukturu jako EIB, která by financovala malé firmy a v posledních 20 letech čím dál více se soustředujeme na obnovitelné zdroje energie, změnu klimatu a energetickou účinnost. Takže my máme poli- politický mandát, který nám dáváte vy a rada a tím se musíme řídit a tím se řídí e, správní výbor banky a investiční výbor, když rozhoduje o projektech. Investiční výbor má za úkol kontrolovat projekty z hlediska jejich způsobilosti, takže dělá tak trochu vaši práci, protože vy chcete mít jistotu, že e, rozpočtová záruka bude využita e, právně a politicky správným způsobem. A konečně k, té, eh, k tomu leverage ratio. Eh, tak eh, teď je ještě předčasné uvádět nějaké čísla, nějaké číslo, za tři roky vám to řekneme přesně. Já nechci být příliš optimistický, ale když jsem říkal, že jsme slíbili eh, faktor 18, eh, tak já jsem potom strávil mnoho bezesných nocí, ale mohu říci, že po zbytek té eh, tříleté periody už nebudu mít bezesné noci, protože si myslím, že nakonec to bude někde mezi 18 a 20. Přesto ale musíme být opatrní, pokud jde o Junckerův plán, protože Junkrovým plánem bychom měli ošetřovat rizikovější projekty, což nutně znamená, že ten multiplikátor musí být menší. E ah, uh, Děkuji. vypršel, takže bych chtěl dát všem stejnou šanci. Marko Cány za EFDD. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu předsedovi EIB, že přišel a já se pokusím vyjádřit velké pochybnosti, které máme <clears throat> ohledně fungování tohoto investičního fondu. Já doufám, že mi to trochu rozptýlíte a e, i pan Katajnen hovořil zde i na e, rozpočtovém výboru a také mi to nebylo jasné. První pochybnost se týká operativních možností tohoto fondu. Pokud jsem to pochopil, tento fond dá určitou záruku ohledně investic a e, soukromé subjekty tam vloží peníze s tou zárukou, e, která bude záruka za ztráty. Takže pokud jde o činnost investorů, to může být problematické vzhledem k tomu, že zde není žádná platba upfront předem, a, takže pouze to bude záruka, vlastně, která se bude poskytovat, takže to bude možná problém vůbec vyhodnotit tuto záruku, například co se může stát v případě, že nějaký projekt, jako často se stává v Itálii, ohledně fondu EIB, e, případy korupce a Evropská komise tedy rozhodne, že Eh, tedy eh, tyto eh, garance vlastně odejme kvůli k nějaké korupci. A teď pokud jde o výběr projektu, tak již tolik jsme tolik řekli k tomu kolegové, ale je velice důležité garantovat transparentnost, aby ty peníze skutečně financovaly projekty na udržitelný rozvoj. A pokud jde mm, tedy o EIB, takže financovat udržitelný rozvoj, tak tomu vždycky tak nebylo a my doufáme, že tentokrát tedy, na rozdíl od jiných operací, u projektových bondů například, takže skutečně tento princip se bude respektovat. V minulém roce EIB financovala například eh, eh, i eh, za 100 milionů euro průzkum zásob ropy ve Středomoří a já nevím, zdali skutečně to je v zájmu udržitelného rozvoje. A další zajímavý bod, to jsou tedy ty otázky termínu. Takže zde jsou ty termíny samozřejmě velice krátké. Takže ten fond by měl být co nejdříve funkční, ale my máme pochybnosti o těchto termínech. Za prvé polovina roku 2015, takže to ještě nebudeme mít legislativní nástroje. A mm, i, zde ty, e, bude to více než 2000 projektů, které se budou muset údajně vyhodnotit. Podle některých analytiků e, to mm, bude znamenat mm, skutečně ještě rok Eh, vlastně než vůbec uvidíme eh, efekt nějakého prvního investovaného eura. A poslední bod, jak i eh, je to s refinancingem a pokud je o EIB, takže jak jsem pochopil vaše ten fond se bude eh, financovat, eh, eh, tedy 60 miliard se bude financovat na trhu, na finančním trhu, na ty tři roky, tedy asi z nějakých obligací, takže jak to bude garantováno, že to nebude mít dopad tedy na rozvahu EIB. E Děkuji, pane předsedo. Tak prosím. Myslím, že tady možná to bylo chybné v, v překladu, to není Evropská centrální banka, na kterou se ptáte, ale Evropská investiční banka. I think, uh... Myslím si, že asi by to byla milná mm, argumentace říkat, že tady byla dána zároka, protože ten projekt <clears throat> údajně, že nebude ta záruka daná kvůli korupci. No, takže pokud se zjistí, že došlo ke korupci, zjistí se to ex post, tak je to <coughs> otázka pro právníky, potom pro právní systém. Takže tady jde o to, když je něco objektivní, objektivně rizikového. Příklad. Například my kvůli naší odpovědnosti, třeba máme vysokou angažovanost, <coughs> třeba ve výzkumu na ebolu, vakcín na ebolu. Třeba v minulosti to byla tuberkulóza. V případě tuberkulózy jsme tedy financovali projekty, já nevím, jak je to s ebolou, možná. A jednou někde nějaká firma na světě přijde s velice úspěšnou vakcínou na ebolu a tudíž my budeme muset odepsat ten výzkum v Evropě když už někdo eh, Evropu předhoní. Takže investovat do takových rizikových projektů, no logika je taková. To znamená, část těch peněz na záruky z Evropy vezmeme, aby se odepsala první ztráta, Ta bychom prostě sníži, snížili tu ztrátu pro ty, kteří šli do těch rizikových projektů. O to šlo. Pokud jde o transparentnost, se zcela souhlasím a pokud jde o udržitelnost, také souhlasím a to především <clears throat> naše činnost v této oblasti je skutečně veliká. A teď, jak jsem zmínil, případ Kastoru. To je hezký příklad eh, této tematiky. Zdali skutečně máme Eh, důvody, abychom přijali takové sáhlé rozhodnutí. A případ Kastoru byl takový, že jsme museli vycházet z vědeckých eh, čino- služeb členských států a ukázalo se ve finále, že i vysoce kvalifikovaní, etablovaní, zkušení eh, vědci a organizace v členských státech nebyly schopny toto vyhodnotit. A tudíž Tady teď jsme velice opatrní a také jsme se ponaučili z tohoto případu. A dobrá zpráva je, že se stane cokoliv s legislativním procesem zde v parlamentu, tak my začneme s Junckerovým plánem, nebo už jsme začali. Už předfinancováváme. Není důvod tedy čekat na poslední slovo odsud. Už jsme aktivní teď. Děkuji za nezařazené Bernard Mono. Pane předsedo, dobrý večer. Já mám tři otázky. První se týká eh, toho Junckerova investičního plánu. Moji předchůdci, když o tom mluvili, EIB má do toho vložit 5 miliard a 6 miliard z rozpočtu EU navíc. Já se ptám, jak hodláte nalákat soukromé investory, abyste se dostali na těch 315 miliard, tedy tam je ten multiplikační efekt 15. Návratnost projektu je dost dlouhá a slabá, což asi nám nepomůže splnit ten cíl těch 315 miliard. A druhý bod, ten se týká e, slabého růstu v Evropě a je zde riziko strukturální recese. A já si kladu otázku, jaké jsou priority EIB ve světle jejího poslání. Smlouvy vám dávají možnost část vašeho rozpočtu věnovat aktivitám mimo Evropu, ale zjevně některé investiční projekty, mimo evropské projekty, e, nejsou přesvědčivé. Především financování korejských loděnic, které vlastně konkurují evropským pak, potom pochybné důlní aktivity v Evropě, a <clears throat> potom v Zambii, v Kongu například. Takže já se ptám, jaká je část financování EIB, které spadají pod článek 209 eh, smlouvy o fungování EU. Nemyslíte si, že bychom měli dnes věnovat veškeré aktivity a projekty pouze Evropě? A třetí bod. <clears throat> v době teď, kdy vidíme, že Řecko ohrozuje eurozónu, takže hodláte více se věnovat financování této země? Děkuji. Prezident. Pane předsedo. Wenn schwache Projekte dabei sind, když na tom projektu jsou slabé projekty, tak je financovat nebudeme. Abych to řekl zcela jasně, tak my jsme velice kritičtí vůči projektům, které byly navrženy na těch eh, seznamech od členských států. Je tam mnoho velice dobrých projektů a pak jsou tam další, které jsou příšerně slabé. A ty v žádném případě neprojdou testem na záruku od EU a v žádném případě neprojdou testem na eh, způsobilost pro financování. Takže eh, to mi starosti nedělá. Samozřejmě můžete se splést při hodnocení projektu, to se může stát vždycky. A pak se z toho poučíte, to je eh, součást života. Ale když se podíváte na historii posledních 50 let, tak zjistíte, že tam eh, došlo k extrémně málo ztrátám. Vykazování ztrát naše banka dosud nezná. Je ale pravdou, že nejsme instituce, která usiluje o maximální zisk. My eh, vykazujeme poměrně dobré výsledky, což přispívá k tomu, že máme akumulované rezervy, eh, které eh, umožňují členským státům neplatit vlastní hotovost. Takže pokud jde o slabé projekty, tak budeme tvrdí při jejich výběru a nejlepším testem, nejlepší zkouškou je to, že musíme přesvědčit mezinárodní investory o tom projektu. A, a také Ratingové agentury a mezinárodní investoři přesně zkoumají, co děláme a pokud eh, dáme peníze na slabé projekty, tak jsme u nich skončili. Eh, pokud je o projekty mimo Evropskou unii, tak ano, já rozhodně podporuji eh, aktivity Evropské investiční banky mimo Evropskou unii. No, protože kdykoliv e, Evropská unie má nějaký problém v oblasti zahraniční politiky nebo rozvojové politiky, nebo chce e, prosazovat boj proti klimatickým změnám, nebo pokud chce prosazovat e, energetickou účinnost, tak se potom obracejí na nás, Eh, eh, jak, jak předseda komise, tak předseda rady, tak vysoká představitelka, když se vracejí z nějakého mezinárodního summitu, kde učinili velké závazky, tak potom ty závazky přinesou k nám do Lucemburku takže já sám pocházím z oblasti zahraničních věcí a jsem rozhodně proto, aby Evropská investiční banka se angažovala mimo Evropskou unii a jsem vděčný za ten mandát. Myslím si, že 10% neposlouží e, situaci v dlouhodobém horizontu. E, pokud chcete stabilizovat situaci na Ukrajině, tak samozřejmě možná někdy budeme e, moci pracovat i v Rusku, protože Rusko mění kurz. Je možné, že Evropská unie bude atraktivnější v těchto sousedských zemích. My musíme hrát roli stabilizátora na jihu, e, musíme hrát roli stabilizátora, pokud jde o uprchlíky, e, ebolu a mezinárodní epidemie. Takže prosím, neškrtejte e, aktivity Evropské investiční banky mimo EU. Děkuji nyní za EPP Werner Langen. Děkuji mnohokrát, pane prezidente. Myslím si, že práce EIB v minulých letech obstojí je tam celá řada pozitivních projektů, jak v Evropě, tak mimo Evropu, to je bez pochyby. U Junckerova plánu ale jde o nové perspektivy, jde o to, jak zmobilizovat soukromý kapitál, silně ho zaměřit na rizikové projekty. A tady mám několik otázek. První. Tady bylo, bylo navrženo 2000 projektů členských států. Jsou tam nějaké požadavky na soukromý sektor pro předkládání projektů, anebo jste toto zcela vynechali, tuto část? A za druhé, hovořilo se o malých a středních podnicích. Já si myslím, že máme velkou potřebu kapitálu pro startupy, pro mladé lidi, kteři, kteří mají různé nápady a v různých jiných částech světa máme dobré příklady toho, jak takovéto financování funguje lépe a mladí lidé tam proto odcházejí. A proto se tady ptáme, máte tam nějaký přístup právě pro tyto startupy, tedy mimo ten běžný přístup k malým a středním podnikům. A za třetí, co se týče realizace projektu, pokud nechcete, aby tam byly nedostatky investiční, tak je třeba eh, se zamyslet nad tím, jak změnit předpisy. Například například pravidla pro zadávání. Vy jste byl v dobách německého sjednocení členem eh, spolkové vlády Německo. My jsme v Německu eh, tehdy měli zákony pro ulehčení investic, ty platili přechodně, například říkali, že v případě Eh, že, že, že chceme něco ulehčit, tak určité věci, administrativní postupy se urychlí, budou zjednošeny. Dokázal byste si představit něco takového pro Junckerův plán? Protože to, co předložil Juncker a Timmermans, této věci nestačí. Tři, další otázka. Jak eh, skutečně zajistíte to, aby v hlavě všech zúčastněných stran, ne pouze u vás, ale taky například ve výboru pro rozpočet, Eh, jste tedy rozšířili tu jedu, že ti soukromí aktéři, kteří se zapojí do infrastrukturních projektů, prostě musí zajistit eh, trvalou eh, výnosnost. Není tam jakási mentální překážka v této věci? Já tady pomýšlím na projektové dluhopisy, tam jsem byl také zpravodaj, momentálně tady vůbec nemáme žádný překlad, přehled o tom, jak byly úspěšné. A tam skutečně docházelo pouze k tomu, že se realizovaly ty věci, které by se realizovaly i bez tak. Děkuji. Děkuji, pane Langene. Co se týče těch projektových dluhopisů, k tomu se ještě vrátím, to je třeba to dojasnit. To je to, to, tu chýru, která se se šíří, to je třeba se s tím nějak vypořádat, s těm soukromým projektům. Ano, je to velmi důležité. Všichni e, můžou předkládat e, nápady na tyto soukromé projekty těch návrhých členských států tam toho je příliš málo, řekl bych. Některé eh, členské státy navrhují konkrétní soukromé projekty, ale mohlo by to jít dále, mohlo by toho být více. Jak to vydá v Německu a v Evropě? A právě tady v Německu máme kulturu začátků a také kulturu toho, že někdo může se o něco pokusit a stroskotat. Pokud u nás někdo založí malý podnik a po pěti letech prostě se mu to nepodaří, tak bohužel je zničen zbytek života. Ale pokud se to stane v Kanadě někomu, tak prostě splatí dluhy a pak například vymyslí něco nového a opět může začít a dostane podporu a něco takového bychom potřebovali tady v Evropě a proto je důležité, aby se investiční fond soustředil na startupy a ne pouze equity nebo půjčkami a či zárukami, ale také tím, že tam budou jakýsi business angels, že tam bude konkrétní podoba pro toho, toho podpora toho, jak nastartovat podnik, ale potřebujeme eh, zároveň změnu mentalitu. Jde o to, aby lidé směli stroskotat, aby mohli se jim něco nepodařit například eh, jedno jsem seděl v důležitém evropském vládním grémiu a vysvětloval jsem, co znamená zvýšené riziko, po kterém volají, což je prostě to, že pravděpodobně ztrát se zvýší a oni se hned mě ptali, aha, vy jako EIB plánujete bankovní ztráty? Ne, my se jim snažíme vyhnout, ale prostě ta pravděpodobnost, to riziko je vyšší. A tento způsob myšlení v naší společnosti, kde chceme mít vše zabezpečeno, zajištěno, ten prostě nemáme. A tady bychom si skutečně mohli být, vzít příklad z amerického kulturního kontextu. Myslím si, že takový ta návrh, abychom e, šli spíše cestou iniciativ pro ulehčení investic, to je správné, ta iniciativa by mohla také vzejít z parlamentu. I v otázce e, zpráva hospodářské soutěže není možné, abychom v Evropě byli světovým mistrem v tom, že tady vynalezáme nové projekty, produkce, produkční postupy a po, podporujeme to až k bezprostředně v té fázi, kdy dojde k uvedení na trh. A to potom eh, se odvíjí ale v Japonsku či v USA. To není eh, tedy v pořádku a tady eh, je třeba podívat se na naše vlastní právo, zjistit, zda je vhodné pro současnou dobu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji takže za takže zaprvé bych chtěl vědět, zda ten seznam, e, který je předložen členskými státy, je definitivní nebo ne. Některé tam jsou dobré, některé méně dobré a já se ptám, zda vaše nová poradenská služba bude pomáhat těmto zemím. Je jasné, že, české, že pardon, členské státy někdy mají problém předkládat tyto e, žádosti a takže by bylo dobré, aby všichni měli k tomu přístup a task force, ta nepolitická task force. Já se ptám, co bude vybírat? Kdo to bude vybírat? Kdo ji bude vybírat? Pardon, kdo ji bude vybírat? Vy nebo Evropská rada? Jak bude složená ze zástupců všech států nebo ze specialistů? Jakých tedy specialistů? Takže ty, kteří mají na starosti e, projekty třeba z podniků budou, nebo mm, takže členské státy si tady kladou mnoho otázek a zakr- Dále kritéria, výběrová kritéria, ekonomická hodnota mm, a tak dále, tři roky projektu. Takže to jsou kritéria dost široká. A já se ptám, zda členské státy dostanou v příštích měsících nějaká konkrétnější kritéria, nebo se budou muset spokojit tedy těmito. A také bych se chtěl podívat na ten, na ten pákový efekt, tedy eh, těch, eh, tedy mm, řada Eh, tedy eh, je hodně, řada tedy provozovatelů jsou hodně překvapení, že to je hodně optimistické, takže já se ptám, eh, zdali tedy můžete nějak doložit tedy ten pákový efekt 1 ku 15, také bych se chtěl i podívat na tu zahraniční pomoc. Já myslím, že Evropská unie bude muset i nadále financovat projekty mimo Evropskou unii. Určitě některé asi byly špatně vyhodnoceny. To je problém potom s realizací tam, ano. A takže zde i máme zprávu účetního dvora, která se týká toto financování. A nemyslíte si, že nadešla doba, abychom i měli konkrétnější eh, zprávy účetního dvora o v těchto projektech? Také bych se chtěl vrátit Mm, k, mm, k podpoře podniků. Nemyslíte si, že mm, takže i veškeré Eh, eh, eh, že banky tedy mají takový problém s to, protože to jsou malé střední podniky, které nejsou kotovány, nejsou tedy ty informace veřejně k dispozici, není to takový handicap těchto společností. A závěrem, pokud se dobře pochopil, teď pokud jde o daňové úniky, takže by se souhlasil s tím, že bychom nějak formalizovali i to, abychom tedy působili nějak, aby tedy eh, se působilo proti těmto daňovým eh, eh, rájům a pokud ano, tak bych se chtěl zeptat, jak vůči kterým zemím. Děkuji, pane předsedo. Last question and on the... První otázka, první otázce. No. ano, přesně tak. Za druhé. Kvalifikace Eh, členský, kvalifikace členů výboru. No, to bude na komisi. Až na pár členů, které bude moci tam hm, delegovat banka, tak asi to budou zkušení lidé, kteří eh, už nejsou třeba v bankovnictví, aby tam nebyl žádný konflikt zájmu. A na druhé straně asi i hm, komise také by měla možná v tomto i jak si potom skládat účty vám, zodpovídat se vám. A ještě konkrétně, eh, takže k, eh, teď pokud jde o ta kritéria, takže my zde hm, teď jednáme s komisí o této věci a já si myslím, že ve finále musíte si stanovat priority, politické priority, tak jak vždycky Unie dělala, a poté musíte rozvíjet kritéria o tom, jak ty, pro, jak ty eh, projekty by mohly zapadat do těch politických kritérií a oblastí. Ale tady toto teď je předčasné. A pokud jde o ten multiplikační efekt, já jsem neřekl, že, eh, že tam bude ten multiplikační faktor, tento třeba těch 20. No já jsem řekl, že my jsme přislíbili, předtím jsme měli 18 a já jsem přesvědčen, že to nakonec nebude 18, ale 20 a pokud jde o mm, tady jsem velice opatrný, takže bych šel pod toto číslo. Takže jsem řekl, že by to bylo někde kolem 15 asi, to jsme řekli. Ale když vám někdo řekl, že matematicky bude schopen definovat ten multiplikační efekt přesněji než já, než jsem právě nastínil, tak to Eh, jak si bude eh, zázrak. Takže hm, prostě to se dělá tak podle zdravého rozumu a podle analýzy projektu. Takže tady, <clears throat> tady musíme vzít do tu škálu rizik a to především hm, zde já nemám žádné výhrady ani vůči těm zprávám účetního dvora, proč ne? A naše spolupráce se účetním dvorem je velice úzká, jak říká se francouzsky etroat. A, takže s tím problém nemám. Někdy, konkrétně potom, <clears throat> když plníte mandát EU mimo hranice EU, tak potom tam ta analýza je těžká a tam skutečně to je prostředí velice náročné. A proto to je rizikové prostředí a já Eh, jsem rád, když nám kdokoliv pomůže, abychom lépe mohli vyhodnotit skutečně, co se tam dělo. Ale Evropská unie má svoji rozvojovou zahraniční politiku, politiku sousedství, kterou musí plnit. Děkuji. Máme ještě dva řečníky a za EPP Danuta Hybnerová. Eh, thank you, Chair. I, um, I, I just Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla na chvíli vrátit k malým a středním podnikům, ale v jiném kontextu. Junkrův plán je v podstatě dlouhodobým investičním programem, takže nemůžeme očekávat, že přinese růst zítra. U malých a středních podniků je to ale něco jiného, takže eh, já bych se vás zeptala, na základě vaší zkušenosti, je možné eh, otevřít eh, malým a středním podnikům to okno mnohem rychleji než eh, zbytek programu, aby tady nastal růst co nejdříve? A moje druhá otázka se týká těch částek, které uvolníte pákového efektu, to je všechno velice důležité, ale jak víme, ten investiční program e, nestojí pouze na kapacitě, tedy na e, peněz, které jsou k dispozici, ale chtěla bych se zeptat, e, mohl byste vyhodnotit, když se podíváte do budoucnosti na to, co nás čeká, ten systém výběru projektu a tak dále. Myslíte si, že dosáhneme nebo přispějeme k růstu eh, konkurenceschopnosti a inovacím, protože eh, to jsou naše slabiny, tak mm, dokážeme zajistit, aby eh, vznikly projekty v sektorech, které mají potenciál pro inovaci a konkurenceschopnost. A poslední otázka je technická. Když hovoříme o veřejných zakázkách, myslíte, že jsme dospěli do momentu, kdy je potřeba určitá standardizace tendrů na výběr projektů v Evropě? Bylo by užitečné něco takového konečně zavést? Takže k otázce 3 a otázce 1 samozřejmě ano, potřebujeme více standardizace i pokud jde o projekty v infrastruktuře, protože potom jsou ty projekty mnohem lépe obchodovatelné pro investory na celém světě. Minulý týden v Davosu se sešlo mnoho velkých investorů, eh, pojišťoven, zajišťoven a tak dále a oni nevědí, kam dát peníze, takže by je velice zajímalo, kdyby jim stávající předpisy umožnili více. Eh, potřebují ale nějaká obchodovatelná aktiva a eh, veřejná infrastruktura je aktivum, které je potřeba ještě vyvinout. Tady je zapotřebí inovací. A pokud jde k té Další otázce, jestli můžeme začít s malými a středními podniky dříve. Ano, můžeme a také začneme. Evropský investiční fond je k tomu připraven. A k těm dalším projektům, k těm větším, zejména v oblasti inovací, je nám jasné jedno kritérium. Budeme hledat projekty, které budou moci začít brzy, protože není příliš přesvědčivé v současném ekonomickém prostředí, když řekneme teď se zabýváme něčím, co, e, co se vrátí za 8 let. To ne. My e, potřebujeme e, ukázat veřejnosti a parlamentům, že dokážeme něco viditelného už za rok nebo dva. A tím se dostávám k té ústřední otázce. Ta je opravdu eh, ústřední. Já už jsem to říkal eh, ve svém eh, úvodu a sice Junckerův plán bude fungovat pouze, když budou dodržovány podmínky a kdy, tom, kdy bude nastaveno správné prostředí. A proto se musí změnit prostředí v Evropě. Musíme vytvořit příležitost na lepší využívání peněz z evropského rozpočtu a to je právě relevantní pro vás. Zároveň ale musíme zkoumat eh, regulaci kde je ještě nutná a ospravedlnitelná a kde už je pouze překážkou pokroku. A pokud se budeme agresivně zabývat tímto problémem, pak myslím, že uspějeme. Jsem optimistický, když říkám, že Evropská unie a členské státy e, jsou schopny toho dosáhnout. E, ano, samozřejmě e, musí, musí se toho hodně změnit, abych zůstal optimistou. To Protože toto je základní podmínka úspěchu Junckerova plánu. Junckerův plán není nějaké vyhazování peněz. Junckerův plán je zejména nastavení pod, je, je závislý na nastavení podmínek, ve kterých se má uskutečnit. A pak si myslím, že zafunguje. Eh, já jsem tak trochu váhal, když mě eh, akcionáři tlačili k navýšení kapitálu v roce 2012. A teď jsem mnohem uvolněnější, ale stále eh, ještě říkám, že ti, kteří to mají v kompetenci, musí přispět svou měrou. Začíná to stabilizací národních rozpočtů a odstraněním regulatorních překážek a, e, mnohem, e, a ekonomickou politikou mnohem více orientovanou na ekonomiku. Děkuji a nakonec za socialisty a demokraty Juan Fernández Alvarez. Dobrý den, děkuji. E, za prvé musíme se dohodnout, za prvé, že poslední emise kapitálu to eh, byl krach, pokud jde o nové úvěry do evropské ekonomiky. Zde panuje a konsensus, že eh, činění EIB to je spíše činnost eh, banky normální komerční než rozvojové banky, jak by to mělo být. A proto mě leží na srdci Junckerův plán. Příjmy mm, které mm, půjdou do toho fondu, to půjde především na záruky. Za druhé, vy i zde, i zde hovoříte o asi tak eh, rezervě 1%, takže to se mi taky nelíbí. A potom i eh, náklady, náklady eh, z financování těch projektů a to půjde všechno do rozpočtu Evropské komise. A potom banka také si vyhrazuje právo odmítat investiční projekty, které budou odsouhlaseny tím technokratickým výborem, jak jste řekl a vlastně si zachovává právo i tedy přehlasovat tento výběr a v podstatě tam potom se hovoří, že si, že si ponechá e, procento z těch nákladů, z těch záruk tedy, vy jste hovořil o nutnosti, že třeba i e, posilovat podnikatelského ducha, to znamená, aby lidé na sebe více brali rizika. Já se ptám, jaké riziko na sebe berete vy? Eh, protože vypadá to, eh, eh, tedy jaké riziko vyberete z tohoto Junckerova plánu. Opět opakuji. Ne, mm, takže je to spíše mm, mm, činnost normální komerční banky, kterou provádíte, a ne rozvojové banky, jak byste měli. A závěrem, riziko země. To je třeba vyhodnocovat v době, kdy, se, kdy ten technokratický výbor bude vyhodnocovat ten projekt a potom banka na základě toho jednostranně bude moci rozhodnout, do jakých projektů bude investovat. Děkuji, pan předsed, pane předsed. Vy opíráte svou analýzu a své politické hodnotu, hodnocení o hodnocení, které prostě s vámi nezdílím a proto nemůžu vyvodit stejné závěry jako vy, protože jsem toho názoru a navíc souhladu s tím, co parlament pasu tvrdil. A co rada vždy takto viděla, že navýšení kapitálu banky bylo naprosto úspěšné. Ale v jedné věci máte pravdu. A to tady jasně říkám. Přiznávám i proto, že vím, že vše, všechny to nepotěší. Všichni s tím pokojně nejsou, ale ten investiční výbor eh, v případě toho ESI toho fondu, který bude sestávat z expertů, kteří nebudou podlehat politickému mandátu, ale právně a fakticky se prostě budou dívat na to, zda ten návrh je slučitelný s tou evropskou zárukou, tento výbor nám bude předkládat návrhy, které my možná skutečně nakonec poté odmítneme, protože my jako banka jsme odpovědní za to, co se nám dostane na rozvahu. A to si musíme, jak si s tím musíme obstát vůči parlamentu, politickému prostředí poli- a dalším protože parlament samozřejmě sleduje naše aktivity a musíme si to umět obhájit také na veřejnosti, neboť my máme politický úkol a podle toho nás všichni hodnotí. Takže je skutečně možné, že nějaký technokrat něco vybere, řekne ano, ty předpoklady pro evropskou záruku tady jsou, ale my řekneme, ten projekt přesto navzory tomu není v souladu s kritérii, které má banka, jakožto politický úkol. To bych vám mohl tady jmenovat témata různá a pravděpodobně by tady vypuchla další debata, například určité formy energii, kdy technokraté řeknou ano, to se může podpořit, ale banka, která má ty politická kritérie, ta pak řekne ne, to nepřichází v úvahu a proto je nutné, aby instituce s politickým úkolem, která navzory tomu musí mít důvěru trhu, protože jinak prostě nebude mít 90-80 miliard eur každoročně soukromého kapitálu, takováto banka prostě musí mít možnost říct si ne. A zatím si stojím. Děkuji mnohokrát panu prezidentovi Hojerovi, že se dostavil mezi nás do našeho výboru pro hospodářské a měnové záležitosti. Doufám, že to není naposledy a to nejenom proto, že my budeme vypracovávat tuto zprávu z vlastního podniku ve spolupráci s výborem Kokobol a také eh, v důsledku všech těch věcí, které musíme prodiskutovat v souvislosti s Junckerovým právem, kde i my, jakožto výbor Ekon, se chceme velmi intenzivně zabojit do těchto debat. My sice nemáme ty peníze, ale máme ty zkušenosti a znalosti, ty peníze přijdou pak z jiných výborů. Takže děkuji vám ještě jednou mnohokrát za to, že jste se dostali mezi nás a odpovídal na otázky. A prosím, zítra v 8 hodin ráno s výměnou názorů s italským ministrem financí a spolkovým ministrem financí. Začneme přesně v 8 hodin ráno a byl bych rád, kdyby tady nebylo pouze předsednictvo, ale také někteří kolegové. Přeji vám krásný večer, děkuji vám a tímto je naše schůze u konce. To je ono, no.